Okay, colleagues. Good afternoon. Milí kolegové, dobré odpoledne, vítejte. Vítejte vzácní hosté. Zahajuji dnešní schůzi. Nejprve přijmeme návrh pořadu jednání. Ehm, žádné změny navrhovány nejsou, takže eh, dnes tady máme 16 jazyků. Eh, a řecké tlumočení je pouze pasivní. Eh, schůze je webstreamována a bezdokumentová. Nejsou-li komentáře a oni nejsou, tak se okamžitě dostáváme k našemu slyšení pro dnešní odpoledne. Vítám tady paní Delfín Bato, eh, zpravodajku parlamentní mise Eh, ohledně eh, dodávek vozidel s fiskálním, průmyslovým a udržitelně energickým přístupem. Pak tak tady vítám paní Katrin Žadan, předsedkyni zvláštního výboru k Dieselgateu a eh, členky Belgické sněmovny reprezentantů, pana Jana Stewarta, člena výboru pro dopravu House of Commons a pana Herberta Berence, předsedu pátého vyšetřovacího výboru v německém Bundestagu. Takže vítejte. Myslím si, že mluvím jménem všech, že jsme velice rádi, že jste přišli. Důvod, proč se setkáváme, není nijak veselý, v tom smyslu, že došlo k tomu velice politování hodnému skandálu v Evropě, který zasáhl nejen průmysl, ale také spotřebitele a i politickou úroveň a je velice dobře, a to bych chtěl zdůraznit, že dnešní schůze je hodně zvláštní, kde máme tady ten Evropský vyšetřovací výbor, ale máme tady také čtyři národní vyšetřovací nebo zvláštní výbory, které se zabývají stejným tématem. Je to, myslím, dobrá forma spolupráce. Můžeme se od sebe vzájemně učit na základě výsledků vašich výborů a výsledků, kterých dosahujeme my parlamentní vyšetřovací výbory ve Francii, Belgii a Spojeném království už uzavřeli svou práci a vydali své zprávy. V Bundestagu eh, ten výbor vznikl v červenci a váš vyšetřovací výbor, myslím, končí v březnu, což je zhruba stejný harmonogram jako náš výbor. Teď je proto na čase eh, zahájit diskusi. Jako první dostanou slovo kolegové z národních parlamentů na 10 minut maximálně, prosím, a poté dáme prostor jednotlivým frakcím z Evropského parlamentu a pak budete moci reagovat. A pak, pokud to bude nutné, proběhne druhé kolečko na základě procedury Catch the Eye. Takže jako první má slovo paní Bato, prosím. Merci. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážené poslankyně, poslanci, chtěla bych eh, poděkovat vám i všem členům vyšetřovacího výboru za toto slyšení. Chtěla bych říci, že skutečně považuji tuto výměnu názorů za velice důležitou, protože je na čase, aby demokracie navrátila řád, transparentnost a kontrolu do automobilových norem. Aféra Volkswagen je jedním z největších podvodů průmyslových dějin je to samozřejmě na zodpovědnosti dotčené form, firmy, ale také evropského regulátora i členských států, které eh, jak si to nechali být a, a, a zakrývali. Eh, národní i Evropský parlament právě musí sehrát klíčovou roli pro to, aby eh, se demokracie vrátila, jak si tam kam patří. Evropský parla- francouzský parlament je velice rád, že může přispět k vaší práci, která doufejme dospěje k nutné reformě. Ve Francii konference mm, předsedů e, výboru 6. října, to znamená pár týdnů po vypuknutí aféry Volkswagen, vytvořit 30 člennou skupinu pracovní, kterou, které předsedám. Vytvořili jsme e, dokument, který má téměř 600 strán se 120 návrhy, to jsme přijali 12. října tohoto roku, přistupovali jsme k tomu jak ekologicky, tak z průmyslového pohledu, pohledu, protože si myslíme, že je na čase nestavět proti sobě ochranu veřejného zdraví, kdy znečištění je třetí největší příčinou úmrtí a současně zaměstnanost, tedy, která je významným cílem. A musí tedy existovat nějaké mm, něco před a něco po Dieselgate a je třeba jak si dokázat do budoucna zvolit vhodná čistá vozidla a takové Takové výzvě čelí Francie. Rok jsme pracovali, učinili jsme 42 plenárních zasedání plus 86 slyšení, které jsem vedla jako zpravodajka. Navštívili jsme 24 závodů, výzkumných laboratoří a homologačních institucí. Dvakrát jsme byli v Bruselu za Evropskou komisí, za zástupci spotřebitelů, setkali jsme se s lobbysty automobilového průmyslu i s nevládními organizacemi organizacemi. Tak jako vy jsme narazili na problémy třeba eh, ohledně setkání se zástupci Volkswagenu, nebo ohledně informací o TCMV. Nám nešlo o to zasahovat do probíhajících soudních eh, řízení. Nemáme k tomu ani žádnou pravomoc vzhledem k oddělení eh, legislativní a soudní moci. A naše role spočívá v tom vyvodit závěry z tohoto skandálu. A chtěla bych tady slavnostně před vámi říci, že není možné, že v Evropě nemůžeme pokračovat tak, jak tomu bylo před aférou Volkswagen je, jde o ochranu zdraví spotřebitelů, o budoucnost automobilového průmyslu, o kredit Evropy a její normy ve světě. Jestliže došlo k takovému masovému podvodu největšího výrobce Eh, automobilů v Evropě bylo odhaleno ve Spojených státech, je o to závažnější a je potřeba opustit to pokrytectví, ve kterém žijeme. Samozřejmě hlavní zodpovědnost nesou ti, kteří za ty podvody mohou, ale objektivně můžeme hovořit o spoluúčasti celé Evropy, protože všichni věděli, že ty testy nejsou čisté. A naše zpráva Eh, uvádí články z automobilového tisku již v roce 2005, nebo cituje také zprávu eh, komisaře Potočníka eh, před Evropským parlamentem, kde už byla řeč o podezřelém softwaru, protože hovořili nejenom o rozdílu mezi výsledky při testech a na silnici, ale o softwaru konkrétně. Takže Evropa nechala podniky fungovat tímto způsobem a reformy zahájené v roce 2007 ještě nejsou dokončeny a nebýt tohoto skandálu byli by to lobbysté stále jak si pomohli odkládat. Pravidla hry automobilového průmyslu jsou stanovovány nejasným, netransparentním způsobem v komitologii, Ehm, především třeba co se týče eh, pravidel pro NOx a to tež třeba celý třetí balíček RDE u benzínových vozidel, kdy došlo k rozhodnutí ohledně CO2 v jiném výboru, Eh, ohledně klimatických změn, který se rozhodl odložit platnost dvojité VLTP eh, na, až na rok 2022. A kontrola trhů, která v legislativě figuruje, vlastně neexistuje. A teprve po skandálu vznikly specifické testy, které odhalily další eh, případy mm, konkrétně jiných výrobců, konkrétně třeba Renault, a já vám mohu odpovědět na otázky i v těchto oblastech. Před reformou, kterou náš parlament považuje za nezbytnou, eh, obětí eh, podvodu Volkswagen jsou obětí nerovného zacházení, což je šokující a nepřijatelné v porovnání s rozhodnutím ve Spojených státech. Aféra Volkswagen má dvakrát více obětí ve Francii než ve Spojených státech, ale francouzští automobilisté nemají právo na stejné zacházení. Ta vozidla stále ještě jezdí po silnicích, přitom nejsou v souladu s Eurem 5 a stále ještě je možné je prodávat jako ojetiny. Takže chtěla bych také upozornit na tlaky, které advokáti Volkswagenu eh, vyvíjeli na technický výbor, kdy hrozili eh, soudními tahanicemi, pokud by někdo použil slova eh, podvod, eh, podvodný software a podobně. Pro francouzský parlament není pochyb, že eh, používaný software ve vozech Volkswagen je zakázaný a ta vozidla eh, mají daleko, nesrovnatelně eh, daleko větší emise dusíku než podle normy. A co se týče dalších výrobců, musíme připomenout, že evropská legislativa nikdy neuvedla, že by systém Eh, měření emisí měl fungovat pouze eh, v rámci protokolu NEDC. Naopak nařízení říká opak, že kontrola emisí musí fungovat za všech okolností. Regulátor tím, že od roku 1998 začal dovolovat eh, výjimky, tak tím se otevřela možnost pro různé nestandardní postupy. My jsme předložili 120 návrhů, já se tady omezím na ty, které se týkají evropské úrovně, to znamená znamená limity eh, emisí, eh, dále eh, optimizace protokolu homologace, zneplatnění bez výjimek, protože francouz Evropský parlament nesouhlasí s návrhem francouzské a německé vlády ohledně e, reformy článku 5.2. To jsou články, které se musí zrušit. Homologace softwaru musí být povinná. Žádáme okamžité otevření vyšetření e, AdBlue Emulator Box, což je program e, do kamionů, který se na internetu prodává za 20 eur a který vlastně zneschopní měření emisí. Eh, a tak dále. Ale chtěla bych zdůraznit to, co považuji za nejzákladnější reformu a ta spočívá na třech pilířích. Za prvé potřebujeme novou evropskou normu Euro 7, která bude zahrnovat všechny parametry znečištění a respektuje technologickou neutralitu. To znamená stejnou normu pro dýzlové i benzínové motory, kdy se eh, řeší znečištění celkově jako klimatické eh, a, a, a současně také to lokální, to znamená emise dusíku a podobně, protože není možné, aby se jedna eh, norma zaměřila na jeden typ emisí a druhá norma na jiné typy emisí s, s různými časovými plány a ta norma není, není souhrná a není konzistentní, takže my jsme pro novou normu Euro 7. E, dále jsme pro pravidlo pěti let. E, zaměstnanost a průmysl a, a obavy průmyslu nemůžeme ignorovat. Každá nová norma ve Francii stojí 1,5 miliardy eur firmám PSA a Renault a to odpovídá jejich ročnímu zisku. My jsme diskutovali s automobilovými výrobci a oni říkali, že u nich není tak dalece problém v náročnosti, no normy, ale ta předvydatelnost, aby stihli provést výzkum a, a a odpovídající úpravu výroby tak, aby dosáhly optimální technologie za současně nejvhodnějších ekonomických podmínek. Třetí pilíř vytvoření Evropské agentury. Po roce práce a vyšetřování jsem zjistila, že hlavní páka pro změnu systému je ne tolik v reformě homologace. Klíčové je, vytvořit kontrolu a posteriori vozidel, která již jsou v provozu. Podle našeho názoru nařízení Evropské komise eh, neřeší hlavní problém a sice faktického výkonu kontrol na evropské úrovni a to se týká skloubení evropských a, eh, a, a práv a, a, a práv eh, čl, a povinností členských států. Proto také navrhujeme systém sankcí a certifikaci technických zařízení, kde dochází k homologacím. Merci beaucoup, madame Děkuji mnohokrát. Výborné načasování, děkuji vám. To není běžné v Evropském parlamentu, a nyní dám slovo eh, paní Žanám, prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím být stejně stručná, rychlá jako má kolegyně. Nejprve chci poděkovat vám, paní vám Prem, za vaše pozvání, stejně tak i jako ostatním poslankyním poslancům Evropského parlamentu, kteří přispívají ke spolupráci s národními parlamenty. Já tady zastupuji belgický parlament. No, my jsme se dnes sešli se zástupci parlamentu Francie, Německa, Belgie a Spojeného království, což ukazuje ten ohromný rozměr tohoto podvodu a nezbytnost národních parlamentů jednat a vypracovat doporučení. Zároveň to ukazuje na tu významnou roli evropských institucí, které zde musí sehrát, kterou zde musí sehrát, tak tomu se ještě vrátím. Jakmile propukl Dieselgate, bylo zcela zjevné, že je třeba pomoci Belgičanům, kteří byli konfrontováni s manipulací motorů jejich vozidel, aby měli k dispozici nezbytné nástroje a aby také byla zachována jejich ochrana, ochrana jejich práv z titulu spotřebitelů. A proto byla v říjnu 2015 ustavena příslušná vyšetřovací komise, která měla pracovat čtyři dny a e, chtěli jsme vyslechnout nejrůznější osoby a vypracovat doporučení. Od 18. března jsme e, vypracovali 59 doporučení a předložili jsme je ke schválení a poslanecké sněmovně my jsme se sešli na 11 veřejných schůzích a dvou schůzí za zavřenými dveřmi a věnovali jsme se následujícím tématům ochraně spotřebitele, veřejnému zdraní a ochraně životního prostředí. Zároveň jsme se snažili vypracovat důležitá doporučení na evropské úrovni a věnovat se také budoucnosti automobilového průmyslu a otázce mobility. Eh, zhruba 40 osob se účastnilo slyšení, aby se osvětlil tento podvod a mechanismus jeho fungování. Pro federální stát bylo důležité také proskoumat, zejména tedy v Belgii, e, to i na federální úrovni, protože tady máme instituce na několika úrovních. E, jednalo se o zdůraznění nezbytné kontroly, zejména v případě homologace. Zároveň se domníváme, že je nezbytné konkretizovat navržené testy, které by předložila Evropská komise a které by schválil Evropský parlament. Naším cílem bylo zlepšit situaci na úrovni celé Evropské unie. Našimi partnery byly nejrůznější um, vedoucí osobnosti z automobilového průmyslu, například mimo jinými pan Sven Kunát, zástupce Volkswagenu, ředitel prodejů pro Evropu na jeho východní oblasti, jako pat, také Patrik Deno, generální ředitel Audi Brusel. E, rovněž jsme si vyslechli celou řadu expertů eh, z občanské společnosti, i z administrativy, i z akademické obce. Spolupracovali jsme s Německem, měli jsme slyšení s panem Albrechtem, eh, který přichází ze Spolkového ministerstva pro dopravu a digitální infrastrukturu a také jsme hovořili s panem Markem Vumelem, vedoucím oddělení eh, pro techniku vozidel. Eh, práce byly uzavřeny na základě výměny názorů federálních belgických ministrů, kteří nesou odpovědnost za Dieselgate, což je ministr pro hospodářství a ochranu spotřebitele, ministr pro veřejné zdraní, ministr pro energii a ochranu životního prostředí a ministr pro mobilitu. Na základě těch slyšení, která proběhly, jsme vypracovali celou sérii doporučení a ta byla takřka jednohlasně schválena a to je vlastně předmětem mé dnešní prezentace. Přejeme si, abychom pomohli především obětem tohoto skandálu, to znamená spotřebitelům. Proto jsme formulovali především naši vůli posílit ochranu spotřebitelů Eh, minimálně 16 doporučení se věnuje právě této prioritě. Mimo jiné se jedná aby, mm, o to, aby se Volkswagenu připomnělo, eh, že spotřebitel není odpovědný za ten skandal a že je v jejich odpovědnosti usnadnit eh, situaci občanů a také bude-li to nezbytné nahradit ta původní vozidla. Stejně tak jako znovu ujistit Eh, spotřebitel o tom, že bude dostávat správné informace. Eh, další doporučení adresováno směrem na vládu, například co se jedná o zlepšení procedury, jako je class action a další opatření týkající se ochrany spotřebitele, jako eh, například etický kodex pro automobilový sektor. Dal, a měly by, měla by to být závazná opatření. Další témata, která jsou obsažena v doporučeních, se týkají ochrany veřejného zdraví a životního prostředí. Mm, vyžádali jsme vládu, aby pokračovala ve svém boji proti škodlivým emisím, aby, analyzovalo, aby analyzovala hloubky důsledky, které tyto emise mají na zdraví a životní prostředí. A z tohoto titulu doporučujeme také reformy podniků, například v případě tax shift, kde se jedná o upřednostnění těch, kteří eh, mají odpovědné chování a které se snaží zdanit také dýzlová vozidla. Eh, rovněž je notné, aby osoby si mohly vybrat mezi Eh, vozidlem mezi vozidly, které jim budou vyhovat. A kromě toho bylo nutno obrátit se také na evropskou úroveň a z tohoto titulu náš speciální výbor předložil řadu doporučení eh, proto, aby vláda je předala dál evropské úrovni. To se týká zejména vůli intenzifikovat zveřejňování emisí NOx, schválení evropské normy, která by byla závazná pro výrobce automobilů a zároveň povinnost podávat informace o emisích v reálném provozu. Znamená to zároveň také zavést odpovídající kompenzace a možná řešení pro, eh, pro případy, kdy se překročí emisní normy. Zároveň s tím je třeba, aby jak výrobci, tak i spotřebitelé mohli eh, tuto, aby i jiní spotřebitelé mohli eh, požívat potom výhody z, těch, této zlepšené situace. Potřebujeme normativní rámec proto, aby se mohly konat výrobe, kontroly po výrobě a aby se také správně zahrnul do těchto kontrol životní cyklus vozidla, stejně tak, jako aby bylo možno provádět namátkové kontroly. V šengenském prostoru je nezbytné zlepšit mobilitu, ale zároveň zlepšit vystopovatelnost se posílil dohled nad službami, které udělují homologizační dokumenty, stejně tak, aby to bylo lépe kontrolováno Evropskou komisí, protože tyto testy musí být věrohodné a v souladu s ekologickými normami. A potom na evropské úrovni je zcela zásadní posílit demokratickou moc parlamentu, aby mohl zlepšit svou kontrolu během všech prací. Zároveň je nezbytné, aby byly vypracovány sankce pro automobilové výrobce, kteří nebudou respektovat budoucí normy Evropské evropských emisí. Dámy poslankyně, páni poslanci, jistě můžete konstatovat, že náš výbor eh, provedl hlubokou práci. My jsme se nechtěli omezit pouze na Belgii, ale reflektovali jsme skutečně celý soubor tohoto problému. Je třeba, abychom pracovali na evropské úrovni a proto si náš výbor velice přeje, aby po, svými doporučeními posílil jednak automobilový průmysl, ale také možnost mobility. Ráda bych uzavřela svou prezentaci tím, že my nejsme proti vozidlu, my jsme pro jiný vůz, pro vůz, který nebude tolik konzumovat eh, eh, benzínu či dýzlu, vozidlo, které bude respektovat pardon, které nebude škodlivé, nebude ohrožovat zdraví lidí a nebude škodit životnímu prostředí. Chceme takové auto, eh, které by znamenalo možnosti různé mobility bez jakékoliv hierarchie, mobilita, která umožní volbu jednoho každého a jedné každé. A pro možnost této budoucí mobility je třeba přek- eh, poučit se z Dieselgate a to je ten závěr, o který se s vámi chci poděku- eh, podělit a děkuji Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, paní Šada. A nyní pan Stewart. Thank you. Děkuji. Jsem velice vděčný za vaše pozvání a za to, že se mohu podělit o závěry výboru TRAN eh, House of Commons eh, na toto důležité téma. V návaznosti na emisní skandal Volkswagen eh, náš výbor spustil dva paralelní přeskumy. Jeden se týkal chování Volkswagenu a druhý se týkal systému homologace motorových vozidel. Z celé škály svědků jsme měli písemné i ústní eh, svědectví. Byli to zástupci Volkswagenu, spotřebitelských skupin, výzkumníci, ale i členové vládního kabinetu. V červenci jsme vydali dvě zprávy. Ehm, hlavní zpráva obsahuje doporučení pro, blitsk, pro britskou vládu, která pak v září vydala svou reakci na tu zprávu. Došli jsme k závěru, že většina důkazního materiálu od Volkswagenu nebyla důvěryhodná a tím pádem se jednalo spíše o cvičení v omezování škod. Volkswagen se nám vodně omluvil za chování a e, poté odmítl, že by udělal cokoliv špatného. My jsme přesvědčeni, že ta firma jednala ehm, zcela bez ohledu na emisní limity, které mají hájit zdraví lidí. Chování Volkswagenu vážně podkopalo důvěru spotřebitelů ve standardy vozidel. Nejenže poškodilo integritu Volkswagenu, ale také celý zbytek automobilového průmyslu. Eh, Volkswagen zamítl kompenzaci majitelů eh, těch zasažených vozidel, jinými slovy, eh, neudělá to, jako, co, co dělá v USA, že tady kompenzuje uživatele finančně. To považujeme za nespravedlivé. To jsme řekli také a navrhli jsme uživatelům, aby zvažovali možnosti jiné nápravy. Nepřijali jsme politiku Volkswagenu nezaplatit spotřebitelům a v důsledku technického řešení podle našeho názoru uživatele nejsou jaksi plně kompenzováni. Rovněž jsme byli eh, konsternování přístupu ministerstva dopravy, které nechce šetřit používání škodlivého softwaru ve Volkswagenu, ačkoliv nejprve oznámili, že udělají přesně to. Bohužel ministerstvo dopravy eh, jednalo příliš pomalu a nezačalo Volkswagen stíhat. Zklamalo nás, že regulátoři v Británii, ať už orgán pro dohled nad trhem, anebo orgán pro odhalování podvodu, nedospěli k závěru ve věci, zda Volkswagen spáchal podvod a chceme, aby organizace pro certifikaci vozidel zhodnotila, zda eh, Volkswagen v podstatě podvedl homologační proces tím, že používal tento škodlivý odpojovací software. Chceme, aby zákaz odpojovacích zařízení v Evropě byl ještě silnější. Aktuální nařízení, které zakazuje odpojovací zařízení, vede k nepřijatelnému sporu ohledně legality eh, činnosti Volkswagen v Evropě a za druhé přináší diskusy ohledně strategií pro řízení emisí, kterou, kterou mezi tím přijímají další výrobci vozidel. Je potřeba zavést komplexnější strategii na evaluaci emisních strategií vozidel a pak je potřeba zaujmout nějaký postoj k přijímání nebo zamítání žádosti o výjimek. Je potřeba zavést širší homologační systém. Ukázalo se, že je potřeba udělat ještě spoustu práce, aby ten systém byl funkční. Je potřeba větší nezávislost a daleko větší míra e, různých kontrolních opatření. Jedině tak se nám podaří obnovit důvěru spotřebitelů. Regulátoři a výrobci motorových vozidel si toto velice dobře uvědomují ale pak jsme také identifikovali celou řadu dalších vylepšujících opatření, která jsou naléhavě potřebna. Děláme si problém, eh, děláme si starosti ohledně překrývajících se rolí při test, v procesech testování vozidel. Je potřeba jasně separovat funkce designovaných technických služeb eh, je potřeba eliminovat jakoukoliv možnost vzniku střetu zájmu. Co je nejdůležitější, automobilový průmysl eh, potřebuje robustní regulační agenturu a je potřeba na výrobci dohlížet. Je potřeba dohlížet na jejich eh, výrobní a inženýrské procesy. To je naše hlavní priorita vzhledem eh, k tomu, že se ukázalo, že výrobci využívali mezery v zákoně nebo přímo vodili regulátory doslova do písmene za nos. Vítáme nejnovější snahu britské vlády eh, provádět takzvané in-service surveillance, to znamená dohled v rámci Eh, v rámci eh, schvalování, čímž se má podpořit eh, jak si mají se podpořit informace, které dostáváme ze sběru dat. Je potřeba, aby bylo, snáze, aby bylo možné snáze upozorňovat na pochybné praktiky, aby bylo možné je vyšetřit. Zavádějí se nové praktiky, aby Eh, se tedy měřily emise přímo v reálném provozu. Tyto požadavky vedly k tomu, že eh, se eh, neoficiálně emisní limity poprvé v historii zvedly, ale myslíme si, že je potřeba skutečně začít s testováním v reálném provozu. Byli jsme zklamáni, že ministerstvo dopravy nechtělo přísnější emisní limity vzhledem k vědeckým důkazům ve věci, že ehm, ty nebezpečné polutanty by bylo možné redukovat daleko rychleji je potřeba apelovat na to, aby ty emisní limity byly staženy na předchozí úroveň, jak nejrychleji to bude možné. Vítáme snahu ehm, ministerstva dopravy implementovat celosvětové emisní testy pro lehká vozidla, čímž se harmonizuje určitá část designu motorových vozidel, což povede ke snížení cen pro koncové spotřebitele. Doporučovali jsme, aby ministerstvo dopravy ehm, také zavedlo určitý prvek testování v reálném provozu, v reálném světě, co do testování emisí CO2. VLTP bude mít celou řadu dopadů, které se musí pečlivě zhodnotit, pakliže nemají vést ke zmatení spotřebitelů. Zejména je důležité, aby Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí Velké Británie proskoumali dopad zavádění systému VLTP na emise CO2 vozidel a na související eh, zdanění motorových vozidel. Je potřeba motoristům dát eh, dostatek informací a zajistit, aby motoristé nebyli finančně penalizováni v důsledku zlepšeného režimu testování a certifikace. Vláda reagovala na naše doporučení v září letošního roku, přičemž plně přijali tři doporučení, devět bylo přijato částečně a pět bylo zamítnuto, pět doporučení bylo zamítnuto jsme přesvědčeni, že co se týká kompenzace spotřebitelů, je dobře vidět, že ministerstvo dopravy začalo jednat eh, s různými skupinami spotřebitelů a poskytuje jim pomoc, eh, pakliže chtějí přímou kompenzaci od firmy Volkswagen. Nicméně děláme si obavy o to, že vláda nepřijala vůbec žádné další kroky, které by mohly přijmout regulátoři co do spuštění eventuálního soudního procesu proti firmě Volkswagen. Ehm, ministerstvo dopravy určitým způsobem zpřísnilo a ztransparentnilo systém homologace vozidel v souladu s našimi doporučeními, nicméně eh, činnost vlády eh, co do zlepšení celého homologačního procesu selhává v některých důležitých aspektech. Jejich reakce zdůrazňuje ehm, navrhované reformy na úrovni legislativy EU, co se týká homologace. A vláda zahájila jednání ehm, s Evropskou komisí, aniž by zvážila nezávislé akce na úrovni právě vlády Spojeného království. Rovněž se neřeší otázka střetu zájmu poskytovat technických služeb a firm zajišťujících homologaci a, a technické, technické kontroly. Rovněž je potřeba zlepšit činnost certifikačních orgánů, ovšem zatím není jasné, jak, dalek, jak daleko sáhle tyto reformy budou. Vláda se rozhodla nepřijmout naše doporučení v oblasti faktoru konformity NOx, kdy my jsme chtěli striktnější faktory, ačkoliv výbor říkal něco jiného. Rovněž jsme doporučili, aby otázka úpravy odpojovacích zařízení byla zpřísněna Eh, stejně tak jako otázka redukčních, eh, emisních redukčních strategií. Eh, vláda se rozhodla toto doporučení, tedy se tímto doporučením neřídit. A nakonec reakce vlády se vůbec nezabývala zvýšením transparentnosti, a zvýšením vlivu na automobilový průmysl. Vláda reagovala pouze tím, že řekla, že se setkává s výrobci automobilů a bude řešit eh, emisní kontrolní strategie, nicméně neangažovala vůbec nikoho dalšího včetně mimo jiné vědeckého společenství a tak dále. Celkově za to jsme shledali, že reakce vlády i Volkswagenu eh, neodpovídala našim očekáváním. Toto je jednoznačně velice závažné téma co do eh, důvěry spotřebitelů a co do veřejného zdraví. Ačkoliv eh, naše vyšetřování již skončilo, máme právo je znovu zahájit ve světle nových důkazů a ve světle vyvíjející se situace. A takže tu situaci budeme i nadále velice úzce sledovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Stewarde, a rovnou dávám slovo panu Berencovi. Děkuji mnohokrát za možnost poinformovat vás o práci vyšetřovacího výboru z německého Bundestagu. S velkým zájmem eh, jsem si vyslechl zprávy kolegyň a kolegy a také eh, jsem si leco zapsala, abychom to zahrnuli do našich závěrů. Stejně tak, jak už řekla paní předsedkyně, my v Německu stále ještě se nacházíme uprostřed tohoto procesu teprve v červenci eh, eh, začneme s prací a Končíme ji v březnu 2017 tím, že ještě vyslechneme nějaké svědky a potom připravíme zprávu pro Bundestag, který se jí bude zaobírat v posledním zasedacím týdnu roku 2017 to, že se scházíme teď, to je škoda. Možná, že už jsme mohli mít plody nějaké práce, kdybychom se bývali sešli dříve. Ale dobře, alespoň za naši stranu eh, jsme nebyli schopni domyslet, na jak, jakým způsobem se nám pomůže zesítit se na evropské, síťovat se na evropské úrovni. Co do vyšetřující práce v Německu, jak to vypadalo? Po skandálu Volkswagenu eh, v září 2015 jsme se zaobírali otázkou, jaká odpovědnost leží u koho eh, ministr pro dopravu v Německu Alexander Dobrindt hned poté, co propukl, co prostě vešel v povědomí ten skandál eh, v USA o splodinách, vytvořil takzvanou expertní komisi, která se měla zaobírat eh, předmětnými záležitostmi, které tam vypukly v Americe. to vyplynulo z této vyšetřující komise, že do konce roku 2015 eh, se bude pokračovat v šetření a že v dubnu 2017 by měla být vypracována závěrečná zpráva expertní komise. Výsledkem tohoto vyšetřování bylo, to, co celá řada lidí věděla už předtím, že existují masivní odchylky mezi udanými hodnotami oxidu dusíku a mezi těmi reálnými a taky, a to je tady ještě otevřená otázka, kterou velice sporně diskutujeme na našem výboru, docházelo také k odchylkám, co se týká CO2 emisí. Takže jak my jsme opoziční strana, takže se to tady tak trošku jako smíchává, takže se omlouvám, že na tom či ono místě nebudu mít objektivitu či objektivnost předsedy výboru už čistě z toho důvodu, že eh, my patříme jako levice k opozičním stranám. A proto jsme požádali, aby byl tento výbor ustaven, protože se nám nelíbila reakce spolkové vlády vůbec nám nestačila. Ehm, nedodávalo to vůbec žádné odpovědi, které by byly mm, eh, bývaly úměrné tomu, co se stalo. Stejně tak, jak už tady kolegyně pře poukázali na to, je to skutečně skandál historické dimenze, historického rozměru, neplatí to jenom pro Volkswagen, ale i pro jiné automobilové výrobce kde došlo ke zjevnému podvodu na spotřebitelích. Ale také existují jiní výrobci automobilů, kteří zjevně eh, připouštějí, že dochází a umožňují, aby došlo k takovýmto podvodům. V německém parlamentu tedy eh, eh, byl svolán vyšetřující výbor, který pracuje od července roku 2016 a zaobírá se o těmi záležitostmi. Skandál byl nastartován přiznáním Volkswagenu v USA, ano, my jsme měli vmontováno do našeho softwaru ilegální odpojovací zařízení a tím jsme přispěli k tomu, že nedošlo k hlášení reálných hodnot, ale jenom k těm to, hodnot, tak jak byly testovány ve zkušebně. A teď, co se týče vyšetřování, hm, tady jsme se nedostali dál. Ještě jednou to řeknu. Eh, když ve zhrnutí Eh, vyšetřu, zprávy o vyšetřování tady v Evropském parlamentu si přečtu, že komisaři hovoří o tom, že musí existovat daleko, že existují daleko vyšší emise um, oxidu eh, dusíku, ale že před tím skandálem se nic nevědělo o těch odpojovacích zařízeních. No tak to je tady mezera mezi tím, co vnímáme jako poslanci, eh, kteří zejména od nevládních organizací už roky více než desetiletí víme o tom, že existují odpojovací zařízení, která se přímo používají. Od roku 98 už to existovalo v USA. A už tenkrát byly vysloveny poměrně citelné pokuty. Na této otázce pracujeme velice intenzivně a pokoušíme se ovlivnit také automobilový průmysl. To je tady jeden bod. Tady jsme ještě neskončili na rozdíl od vás a pokoušíme se a pokusíme se dobře znat, tedy ještě nazbírat nějaké další poznatky. Eh, druhým důležitým bojem, kte, bodem, pardon, který nemůžeme tak akceptovat, a tady je zjevně tedy rozdíl mezi jednotlivými vyšetřovacími výrobci, eh, aby to nařízení z roku 2007, že to tedy není dostatečně jasné v tom, co je legální a co je ilegální. My máme čas výboru, který říká, to je naprosto jednoznačné, co je v tomto nařízení formulováno, že odpojovací zařízení jsou zakázána, a tato informace eh, nebo tato reference, že musí existovat ochrana pro automobily, že nedodržení mezních hodnot u určitých teplot se vysvětluje tím, že to souvisí s tím, že to odpovací zařízení tam namontováno, aby zabránilo poškození motoru. To je to nařízení 7.2. No, my to vidíme jako velkou kontradikci. Někdy je to taky boj možná těch nejrůznějších přístupů i v našem výboru. No a proto třetí bod, který už nás posunuje směrem k těm závěrům. Měli jsme situaci, zejména při zavedení RDE, že to se jaksi obecně vítá, je to také žádoucí, jako na takové se na to také hledí, jako na žádoucí, ale již tady konstatujeme, že tady existuje vliv automobilového průmyslu a sice co do postupů a hodnot, které by měly přispět k tomu, aby přece jenom tam či onde bylo možno ty mezní hodnoty určitým způsobem překročit. V tom čtvrtém balíčku RDE, čili emisí v reálném provozu, je to tak, že například eh, úprava toho faktoru konformity je sporná. Tyto tato pravidla transferu, která tam jsou zabudována s cílem, aby eventuálně ještě jednou došlo k diferencovanému postupu, aby vůbec bylo možno mezní hodnoty dodržet. Vidíte, že je tady ještě tedy celá řada sporných bodů, kterými se v současné době zaobíráme v konfrontaci v našem výboru. Co do postupu eh, se naše výbory podobají. My také nasloucháme lidem z občanské společnosti, nevládních organizací, ale také zástupců průmyslu, automobilového průmyslu a také eh, s lidmi z spolkových příslušných úřadů. A teď můj poslední bod. Co se týká odpovědnosti, no, jinak to řeknu vy, aspoň jeden kolega, řekl, že e, závěry byly jednohlasně schváleny. My se domníváme, že na základě těch sporných přístupů v našem vyšetřovacím výboru to ve spolkovém sněmu rozhodně tak nebude. E, že tedy na každý pát tady budeme mít menšinové kvóty menšinové, tam, kde jsou zástupci opozice, ty si budou chtít dát ještě svoje vlastní doporučení, která předloží spolkovému sněmu. Na každý pád, co se týče evropských úprav, které tady jsou, které jsou stižádostivé a jsou dobré, protože se věnují ochraně veřejného zdraví a také životního prostředí, ty musí být jasné. Tato pravidla, tyto předpisy musí být jasné, ale také dostatečně ostré, přísné, kvůli ochraně občanů a není možné aby se s tím tady nějakým způsobem nakladalo, takže tam budou nějaké skuliny, které budou potom automobilovým průmyslem masovně využívány, masově využívány. Taky jak se budeme chovat k tomu? E, pokusu ministra spravedlnosti v Německu udělat takovou vzorovou, pardon, úpravu vzorových žalob. To v současné době zatím zatím se nepodařilo, ale ukazuje se, že na ochranu občanů a na prosazení odpovídajících odškodnění a kompenzací, že dospějeme k tedy k takové speciální úpravě, která bude příznivě nakloněná občanům abychom mohli podat takovou sběrnou žalobu a ne, aby to, aby to bylo ponecháno na jednoho, na, na, na každém jednotlivém spotřebiteli, stejně tak, jako to bylo možno v USA. Děkuji vám mnohokrát. Okay, thank you very much. Děkuji. Pane Běrenci, děkujeme všem kolegům z jednotlivých vyšetřovacích výborů a zvláštních výborů z jednotlivých členských států. Teď se dostáváme tedy k prvnímu kolečku výměny názorů, takže není to slyšení, je to výměna názorů. Každý dostanete slovo na tři minuty a pak dostanou slovo opět zde naši kolegové a budou moci reagovat na otázky a poznámky. Nejprve pan Gizeke, jeden ze zpravodajů. Děkuji paní předsedající za slovo. Děkuji všem kolegům, kteří k nám dnes přišli, paní Bato, paní Žada, pan Stewart a pan Berens. Vítám i vaši snahu tedy, že jste už vlastně částečně vydali eh, své zprávy, 120 doporučení z mm, Francie, skoro 60 doporučení z Belgie, 8 doporučení z Velké Británie ale eh, i Německo jistě eh, i v příštím roce předloží celou řadu doporučení. Já se dostávám tím pádem ke své stručné otázce. Pane Berenci, jste tady dnes jako předseda výboru anebo jako zástupce levicové frakce? Eh, pane Gizeke, není to slyšení, je to pouze vystoupení, na které pak někdo může reagovat. No dobře, já bych rád, aby na to někdo odpověděl, no nic. Takže v jaké funkci zde dnes jste? Pokud je to jen výměna názoru, tak eh, budeme muset eh, trošku změnit formát otázek, že? Eh, paní Bato, mám otázku tuto. Stejně jako vy, a souhlasím s tím, že u otázek pro odborníky e, jsou určité problémy. My jsme měli velké problémy ve Francii s paní Royal, která nejprve nechtěla přijet, pak přijela, pak přijela pozdě, pak neměla čas. A e, v praxi jsme vlastně vůbec nepocítili, že by naši práci chtěla nějak podpořit významněji. E, odpovědi na naše písemné otázky byly k dispozici pouze v předvečer a pouze francouzsky, takže skutečně tam nebyla nějaká snaha, přehnaná snaha nám pomoct. Nicméně z vaší zprávy, z vašich doporučení beru na vědomí, že e, co se týká deficitu dohledu nad trhem, takže tam požadujete silnější jaksi europeizaci, nějaký evropský orgán, to je dobře, to podporujeme. Tady ve výboru a v jiných výborech, ve výboru TRAN, ENVY, ve výboru IMCO, se hodně, řekněme, kontroverzně diskutuje ohledně možné evropské agentury pro, toto, pro tuto otázku. Máme, mluví se o Evropském fóru, o výměně dat a e, pro mě tedy ne ve smyslu e, investigativnosti, ale eh, jak si ve smyslu informovanosti, jak by ta agentura, Evropská agentura měla vypadat a jaké dlouhodobé kompetence by měla? Eh, samozřejmě ta otázka na Evropskou agenturu je i pro naši belgickou eh, kolegyni, jak si to představuje Belgie. No, bel, německý postoj znám. Fakt je, že i na straně Rady ministrů je velký odpor. Ale zejména napínavé, zejména zajímavé pro mě by zde bylo, pokud bychom měli více evropských kompetencí a silnějších institucí, tak by byla pozice Velké Británie velice zajímavá. Co s dobou po Brexitu? Připojíte se k nám eh, v této agentuře, protože pak by musela být v rámci vyjednávání o Brexitu separátní kapitola ohledně kvality ovzduší a této agentury. To bychom dělali, protože samozřejmě Velkou Británii eh, rádi budeme mít na jedné lodi spolu s námi všemi ostatními. Tolik tedy mé prvotní otázky. Já se omlouvám, paní předsedkyně, že jsem nepochopil hned na úvod formát, ale byl jsem zkrátka zvyklý na to, že klademe skutečně doplňovací otázky, ale díky, že jste mě opravila. Ano, já to chápu. Pan Herbrandy. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem kolegům, kteří sem přišli. Já jsem opravdu moc rád, že jste eh, na naše pozvání přišli. Já mám takovou přímou otázku a zajímalo by mě, jestli jste nalezli důkazy o tom, na co se chci zeptat. My jsme ve finále viděli, že existuje vnitřní boj v komisi mezi těmi lidmi orientovanými víc na životní prostředí a veřejné zdraví a lidmi více zaměřenými na hospodářství. A ve finále samozřejmě musí dojít k nějakému vypořádání obou těch směrů. A existují studie, které dokazují, že kvalitativní eh, cíle nebyly Eh, dosaženy především protože ty limity především u dýzlu byly příliš vysoké. Eh, během svého vyšetřování odhalili jste důkazy například ohledně toho, že ministři hospodářství nebo jiní, že by se snažili eh, jak si dát ekonomice přednost protože ty miliony pracovních příležitostí v automobilovém průmyslu eh, by při eh, přesné, by, by, při striktním dodržování emisí eh, utrpělo. Děkuji, pan Danc. Děkuji, paní předsedkyni, děkuji všem hostům, členům národních parlamentů to, že jste přijali naše pozvání, nebylo povinné a my jsme velice rádi, že jste tak učinili a, a opravdu jsme se dozvěděli něco nového. A... Ehm, co se týče toho, co řekli tady naši čtyři hosté, a sice, že je potřeba uh, mít jaksi striktní regulaci, Eh, že musí být jasná dělba odpovědnosti. A ještě jedna věc se tady, myslím, ukazuje, hlavně to zaznívá ze strany eh, zástupců Belgie, Francie a Německa, že je potřeba více koordinace na evropské úrovni. A mě by zajímalo, jestli pan, co si myslí pan Stuart, jestli, co si myslí o evropské agentuře, jestli si nemyslí, že to je cesta, která by byla konstruktivní Mm, pro Evropskou unii a zda by se do takové agentury v tom případě e, Spojené království zapojilo. A k některým poznámkám pana Stuarta e, ohledně výhod opuštění Evropské unie a unijního průmyslu. Vy jste hovořil o nepohodlných omezeních nebo obtížných omezeních EU v automobilovém průmyslu, které by bylo možno zrušit po opuštění Unie. Takže by mě zajímalo, jestli v souvislosti se všemi těmi komentáři, jestli není dostatečná transparentnost e, v souvislosti s e, tím, jak automobilový průmysl a národní Eh, úřady působí především ve světle eh, toho, té dohody, která zazněla v rámci Nisenu, že eh, nevím, jestli se domníváte, že po opuštění Evropské unie tedy půjdeme cestou větší transparentnosti, nebo naopak, že se to bude řešit někde potají tyto vztahy. Takže co můžete říct o vztazích mezi automobilovým průmyslem a vládou, třeba tehdy, kdy některá automobilka požádá o zvláštní zacházení a, a takže se to vyřeší ten aby další nechtěli stejné zacházení. Takže co si myslíte o úrovni, úrovni harmonizace m, mm, regulace? Samozřejmě jsme všichni součástí propojeného automobilového průmyslu, který e, má hlavní odbyt právě na evropském trhu. A jestliže jedna země sníží své ekonomické normy na nejnižšího jmenovatele, tak co si myslíte o tom, eh, zda tedy, jak to bude mít vliv na eh, exporty této země? Děkuji a nyní pan Niedermayer. Eh, Děkuji, já bych také rád řekl, jak jsem rád, že jste přišli mezi nás to oceňuji. A chtěl bych říct si dvě věci, o kterých tady v parlamentu do určité míry diskutujeme a mě by zajímalo, jak e, to uchopili národní parlamenty Ehm, jedno je téma, o kterém se hovořilo na začátku roku, to jsou ty eh, RDE, to znamená normy během běžného provozu a někteří eh, projevili nespokojenost s tím, že eh, tam ty limity byly stanoveny poměrně vysoko. Takže co si myslíte hm, s tím, že komise má vlastní studii, která neprosazuje hm, takové limity, takže eh, domnívám se, že tam tím klíčovým nástrojem jsou ty emise při skutečném provozu a eh, zajistit, aby životní prostředí tím příliš netrpělo. A za druhé, reakce v rámci vnitrostátní politiky. Eh, to znamená rozdíl v tom, jak firmy reagují na eh, skandály v emisích tehdy, kdy třeba bylo prokázáno, že porušují zákon a poskytli kompenzace některým klientům, těm mimo EU a nevypadají příliš ochotni vytvořit eh, podobný systém v rámci Evropy a jestli to tedy má také dopady na schopnost e, při, přizpůsobit ta vozidla odpovídajícím způsobem tak, aby mohlo dojít e, k omezení těch škod na životním prostředí. Děkuji, paní Gurney. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat našim hostům, že přišli k nám. Já mám otázku, která navazuje na to, co tady říkali kolegové, pracujeme na tom společně, všichni eh, máme určité své osobní výzvy, které souvisejí eh, tedy s tímto mm, systémem a s výjimkou tedy německého vystoupení, ale to myslím si je jenom otázka načasování, obecně, jak si ta zjištění budou asi stejná, panuje nespokojenost se způsobem, jakým jednotlivé vlády se s tím problémem vypořádaly, nespokojenost se způsobem, jak e, to řeší především e, s Volkswagen, tento takzvaný skandál. A já jsem četla tu zprávu ze Spojeného království, ale některé detaily e, naznačují cestu ku předu a mě by zajímalo, jestli třeba pokud bychom eh, prosadili určité, určit, určitý legislativní text, který by specifikoval komisi, jakým způsobem podniky eh, mají tu novou legislativu tady aplikovat. A já slyším hlasy o frustraci, zklamání a Eh, nevím, jestli hm, tak to také vnímají národní parlamenty, protože my máme normálně legislativní proces a členské eh, státy eh, jak si samozřejmě komunikují se svými europoslanci a hm, určitě dochází, a i po Brexitu samozřejmě může docházet k neformálním kontaktům a některé členské vlády v radě v tuto chvíli, možná tento týden, hovoří o tom, jak se toto bude řešit a experti, státní úředníci, zcela odtržení vlastně od těch zvolených poslanců eh, a od eh, problémů spotřebitelů a občanů, to je to, je to na co je potřeba se víc soustředit. Eh, takže v důsledku této opravdu pozoruhodné zprávy máte nějaké návrhy ohledně toho, jak jako parlament se můžete zapojit do procesu rozvoje evropské legislativy v ranějších fázích, protože pokud vám nevyhovuje to, co my tady schválíme, a my v Evropském parlamentu máme jiné odpovědnosti než třeba v Národním parlamentu a pokud se vám nelíbí to, co my tady přijmeme, můžete navrhnout, jakým způsobem byste do toho mohli zasáhnout, protože jste samozřejmě jste informováni o tom, co se připravuje, nebo máte nějaký plán na to, aby se změnil tady ten postup? Protože ta, ta, ten rozhodovací proces tady v Bruselu probíhá velice dlouho. Děkuji, pan Germany. Děkuji. Tentokrát jménem frakce eh, eh, liberálů, nikoliv eh, jako zpravodaj. Já mám eh, dvě otázky. Hodně se soustředíme na to, co se dělo v minulosti a co by se mělo do budoucna změnit, abychom se něčemu podobnému vyhnuli. Ale stále zde máme veliký problém aktuální flotily Všichni víme, že flotila dnes emituje mnohokrát víc, než kolik je eh, legálně přípustné. Jsme poměrně kritičtí vůči Evropské komisi, ale také vůči celé řadě členských států, co se týká nedostatku kroků, nedostatku činnosti od počátku skandálu Volkswagen. Takže se chci zeptat, zda i toto byla součást vašich šetření a zda jste došli k nějakým závěrům v té věci. Má druhá otázka se týká nedostatku vynucování práva a implementace na straně členských států. Samozřejmě často tento problém vidíme. Je zde takové poměrně nejasné rozdělení úkolů mezi národní a evropskou úrovní. Ale eh, v našem výboru jsme dospěli k závěru, že zde je obrovský nedostatek implementace a vynoucení předpisů ze strany členských států. Má otázka je, zda jste dospěli stejných závěrů a zda, jak si kriticky přistupujete k tomu, jak eh, v té věci jednali vaše členské státy a co do budoucnosti. Tady hovoříme o systémech jako třeba lepší eh, peer review mezi členskými státy, ale když se podívám na to, co se děje třeba mezi Německem a Itálií, tak vidíme, že to peer review se nevždy akceptuje na straně těch hodnocených. Mé zkušenosti z EU jsou spíš takové, že takovéto systémy peer review mezi členskými státy jsou v podstatě no neexistentní. Takže se chci zeptat, zda máte v takovýto systém peer review důvěru na základě svých šetření. Děkuji. Děkuji. Paní López. Děkuji. Paní předsedkyně, já budu hovořit španělsky. Chtěla jsem vám velice srdečně poděkovat za vaše svědectví týkající se Dieselgate a taky děkuji za práci, kterou jste provedli a za závěry, které jste nám dnes předložili jako zástupci vašich nezávislých parlamentů. Jsou to otázky, které jste zpracovali s velkou objektivitou. Ehm, když se podívám do Španělska, bohužel španělské instituce se vůbec nezaobíraly ani transparentně, ani naléhavě s tímto skandálem. V minulých týdnech a na začátku práce komise zcela jasně se projevilo, že komunitární instituce znaly rozdíly mezi skutečnými emisemi a předpokládanými emisemi a e, že Eh, byly dohodnuty s automobilovým průmyslem. Eh, vy jste byli poměrně jasní ve vašich prezentacích, ale já bych ráda znala váš názor na několik konkrétních otázek. Za prvé, co se týče spotřebitelů evropští spotřebitelé jsou zcela jasně diskriminováni ve srovnání s americkými klienty, protože nedostávají žádné kompenzace. Jak na to hledíte, na tuto skutečnost? Domníváte se, že bychom potřebovali nový um, rámec evropský na ochranu spotřebitele? proti beztrestnosti automobilových výrobců. Za druhé, ráda bych věděla, zda jste vy mm, zažili nějaký tlak ze strany automobilového průmyslu, například, že vám říká, prostě takové ovlivňování je nepřípustné, je nepřípustné takové vydírání. Když se podíváme, eh, jak docházelo ke snížení kvality pracovních podmínek v automobilovém průmyslu a tak dále a zatímco sektor jako takový, kdyby býval investoval více do kvality pracovních míst, byl by dnes automobilový průmysl v Evropě konkurenceschopnější, zdravější a silnější. To, co se stalo s oxidem dusíku, by se mohlo stát s CO2, ale také i s jinými eh, s plodinami a já bych ráda věděla, zda si nemyslíte, že bychom potřebovali daleko přísnější pravidla. Thank you very much. Mr. Pan Bakeout. Very much. Pan Eckhout, eh, děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří eh, se zdá jsou všichni ve stejné situaci, protože když děláme výzkum, tak eh, se zdá, že všichni docházíme k těm důsledkům, že máme nedostatek nezávislosti, střety zájmu a tak dále, ale zároveň eh, reakce orgánů jsou poměrně nedostatečné, řekněme. A to je možná má otázka na pana Stewarda. Když jste hovořil eh, o reakci vlády na vaši práci, tak jsem slyšel hodně vláda neudělala, vláda neřešila. Jaké jsou následné kroky? Co můžete udělat vy? Protože to tak trochu zní, jako kdyby vláda říkala, skvělé, děkujeme, ale nic moc nezměníme. A to by asi nebyl správný způsob, jak zužitkovat vaši práci. My jsme na tom podobně, jen tak mimochodem, eh, zatím ještě nemáme zprávu, ale musíme být i připraveni. Eh, ono v komunikaci jsou všichni experti, ale ve finále to všechno znamená to samé. Takže já se vás chci zeptat, jak zajistíte, že vláda začne reagovat víc, než jak reaguje dosud? E, několik konkrétních otázek. Nejprve paní Bato, díky moc za vaše doporučení. Vidím tam jedno jasné doporučení z vašeho výboru, tedy vytvoření Evropské agentury. Říkáte, že to je nesesér. Eh, nutné ve zprávě. Eh, chci se zeptat, jak jste dospěli k tomuto závěru ve výboru, protože my jsme eh, teď rovněž také uprostřed této diskuse ohledně nezávislé agentury, která by prováděla dohled a zajímalo by mě vaše racionále, vaše rácio k tomu, jak jste dospěli, že ta agentura je nutná. To by nám, myslím, mohlo pomoci. Pak k paní Bato. Zmínila jste nejasnost ohledně rozhodno, rozhodování v rámci, v rámci té CMV, to znamená v rámci těch technických pracovních skupin. U nás proběhlo zajímavé slyšení s paní Royal před dvěma týdny a z toho se zdálo, že v, tom technickém, v té technické skupině eh, sedí eh, francouzští státní úředníci, kteří zastupují názory bez ohledu na to, jaký názor má ministr. Eh, vy s tím máte přímé zkušenosti, jak to funguje, protože v mnoha státech to funguje tak, že státní úředník má stejnou pozici jako vláda. Možná, že ve Francii to je úplně jiné. Mně to teď není úplně jasné a pomohlo by mi, kdybyste nám mohla osvětlit, jak to přesně ve Francii funguje. Pak k paní Jordan. Ve vašich doporučeních mluvíte o lepší a nezávislé kontrole. Ale ten závěr je upřímně dosti vágní. Ono lepší a nezávislejší se snadno řekne. Můžete to trošku rozvést, protože ten způsob, jakým to je formulováno, to je jaksi eh, odsouhlasitelné pro kohokoliv, ale nic to neříká. A za druhé, eh, chcete náhodné kontroly vozidel, když už jsou v provozu. A to je velice důležitý prvek. O tom se přesně bude mluvit v tom čtvrtém balíčku e, technické skupiny RDE. Co děláte pro to, abyste zajistili, že to bude prosazovat i belgická vláda? Protože mm, my víme, že Evropa není moc známá tím, že dělá nahodilé zkoušky, protože jakmile združíte 28 zemí, tak všechny začnou řešit to samé a pak už to není nahodilé. Takže jakým způsobem hodláte prosadit, aby belgická vláda měla eh, pozitivní pozici v tom balíčku RDE? Potom eh, k panu Stewardovi a Berencovi. Mé oblíbené téma studený start, teplý start. Protože obě vaše vlády provedly spoustu výzkumu na toto téma a došly k závěru, Britská vláda došla k závěru, že ve 32 z těch 38 vozidel eh, docházelo k vyšším emisím u teplého startu a eh, u německého výzkumu to bylo 48 z 53. Eh, my jsme tady vyslechli také EPA a oni řekli, že přesně to divné chování, že, se, že jsou vyšší emise, když je motor teplý, než když je studený, eh, všichni experti řekli, že to je nesmysl. Prostě když je studený start, tak máte horší emise, tedy emitujete více, ale u teplého startu máte emitovat méně. A to se neděje. Proto EPA začali šťourat, tak říkajíc, do Volkswagenu. A německé ministerstvo dopravy a, a britské ministerstvo dopravy toto také zjistili, ale obě došli k závěru, že to není vůbec problém, že vše je v pořádku. A e, dost mě překvapilo, pane Stewarde, že ve vaší zprávě nenacházím žádný odkaz na toto, protože to je jasné, jasný důkaz o odpojovacích zařízení. Vaše vláda to nijak neřešila. Proč jste to neřešili ani vy? A pane Bérenci, co uděláte vy, abyste zajistili, že, že německé ministerstvo dopravy toto řádně přeskoumá? Protože to je... Eh, ta, ta, ten, ta, to je ten velký kalibr, který všem vládám tak nějak eh, uniká. Já tak nějak doufám, že alespoň váš výbor k tomu přistoupí rezolutně. Děkuji. Děkuji. Paní Evi. Děkuji, já budu mluvit italsky. Eh, ráda bych eh, vám všem poděkovala za to, že jste přišli a za to, že máme příležitost se vás ptát. To u jiných členských států nejde. Například v Itálii žádný takovýto zvláštní výbor vůbec ani nevznikl, takže díky, že jste přišli. Chtěla bych se zeptat, zda jste ve svém vyšetřování se zaměřili konkrétně na financování, které eh, obdržel automobilový průmysl ve vašich členských státech a zda jste zjistili nějaké, řekněme, nepravidelnosti v této oblasti. Například tedy zda váš členský stát eh, dával nějaké peníze na snižování emisí, zda ty peníze byly řádně využity, nebo co se stalo, nebo třeba peníze na zlepšení kvality ovzduší. Eh, chci se zeptat, zda jste něco takového zjistili tedy to nějaké takové financování, které by mohlo být považováno za jaksi nelegálně použité. Pak další otázka, tady se vracím k tomu, co říkal pan Gerbrandy ohledně aktuální flotily vozidel na silnicích. Aktuálně v Evropě máme obrovské množství vozidel, která jsou na silnicích a na silnicích zůstanou alespoň do roku 2021. Podle aktuálních odhadů a eh, podle nařízení eh, balíčku RDE. V rámci toho období eh, se chci zeptat, zda máte nějaké poznatky k tomu, co dělat s auty, která už jsou na silnicích. Já nevím, třeba nějaké, nějaké repasovací programy pro aktuální dýzlová vozidla nebo něco takového. Máte k tomu nějaké informace? Děkuji. Tím jsme ukončili první kolečko, ale pokud byste souhlasili, ráda bych se zeptala, zda tu ještě někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat a že by tedy pak tedy kolegové eh, měli čas reagovat na všechny otázky najednou, místo toho, abychom dělali dvě kolečka. Takže chce vystoupit ještě někdo? Pan Henkel. Deutsch sprechen. Budu hovořit německy. Mám otázku. Taky jste si všimli, že se tady stále, že tady stále dochází k pokusům u toho skandálu VV. Eh, to, co tady kritizujeme my všichni, že se tady dává dohromady a smíchává se to s jinými problémy, které jsme také objevili. Například rozdíly mezi laboratorními testy a silničním provozem. To je první otázka. Druhá otázka. Je zcela zjevné, že Evropská komise dovolila odpojit kontrolu emisí, aby se chránil motor. Já sám jsem se ptal tehdejšího komisaře pro průmysl Verhoigena, zda to není příliš vágní a zda by nemohlo být také důvodem k tomu ta skutečnost, aby po 22 minutách se dalo odpojit to zařízení a nebo eh, pakliže klesne teplota pod 17 stupňů. A nedomníváte se, že takové pravidlo prostě povede k tomu, že výrobci už se dál vůbec nebudou snažit, protože budou-li mít právo eh, odpojit zařízení, aby chránili motor, pak podle mého přesvědčení je to kontraproduktivní. Jste o tom také přesvědčen? Na to jsem se ptal komisaře. A poslední otázka. Taky jste si všimli, že Evropská nevládní organizace Transport Environment uveřejnila statistiku o skutečných emisích a že zrovna ten německý automobilový průmysl, zejména Volkswagen, v těch hodnotách dopadá daleko lépe než ostatní automobiloví výrobci. Děkuji vám mnohokrát. Nevidím už nikoho jiného, kdo by se chtěl na něco zeptat, takže nejprve dám slovo členům národních parlamentů. Prosím pěkně zareagujte na všechny otázky. Nejprve dávám slovo paní Bato. Děkuji. Já se pokusím odpovědět stručně všem, omlouvám se, že vás nebudu jmenovat, abych vám neskomolila jména. Tak, francouzský parlament plně podporuje vaši práci a hodně si slibujeme od toho. Francie obotně, obecně Eh, chce být, se více zapojovat do evropských institucí a dbát na lepší konzistentnost stanovisek, které zastává v, v Paříži a v Bruselu. A eh, chtěla bych eh, zdůraznit, že to jste měli velké štěstí, že jste mm, měli slyšení s francouzskou ministriní. My jsme takové slyšení s ní neměli, měli jsme slyšení se státním tajemníkem pro dopravu, nicméně nám to nebránilo v naší práci, především v souvislu, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Nakonec já se vrátím k otázkám ohledně Evropské agentury. A k k otázce, zda máme důkazy ohledně dýzlu a ohledně toho, že prostě zdravotní problémy byly eh, jaksi ponechány stranou. Takových důkazů máme desítky. Například v roce 1997 ve Francii CNRS poprvé vydalo zprávu o souvislosti mezi dýzlem a rakovinou Eh, což je zpráva, která nikdy nebyla uveřejněna, byla uložena do zásuvky tehdejším ministrem eh, výzkumu. Eh, v roce 2012 jsem byla ministriní životního prostředí a energetiky a Mezinárodní organizace zdraví rozhodla, že dýzlové um, um, um, molekuly budou, budou zařazeny mezi karcinogény a vznikl velký konflikt mezi mnou a Arno o tom, jaké z toho máme vyvodit závěry. Takže my jsme se tou naší prací v Evropském parlamentu, v, v francouzském parlamentu snažili právě porozumět tomu, proč je to takové zablokované, porozumět tomu, jaká je průmyslová realita eh, v souvislosti s dýzlem, jít do těch závodů, pochopit, v čem se to blokuje, abychom dokázali dosáhnout nějaké změny. A skutečně ve Francii vidíme, že došlo k pohybu. Mnoho podniků nám říkalo, my už nechceme eh, vést zákulisní boj eh, mm, s dýzlem. Eh, nesmíme zapomínat na pokroky, kterému došlo s částičovým filtrem nebo úsilí PSA s tou novou technologií, kterou zavedli ještě dříve, než to bylo povinné. Takže my jsme chtěli, Eh, důkladně porozumět tomu, v čem se to blokuje. A teď nejde o to eh, opustit diesel a přesunout se k benzínu, ale spíš se chceme přesunout k bezemisním vozidlům, k vodíkovým vozidlům, elektrickým vozidlům a netvářit se ovšem, eh, jako ne, ne, nepodsouvat spotřebitelům, že místo dieslu si mají kupovat benzínové motory, protože za deset let zase budeme ve stejné situaci a zase tam bude, bude další skandál a není to řešení. Co se týče nedostatečné aplikace legislativy ze strany Francie, ano, v v našich respektivních vládách jsme pozorovali mnoho nedostatků ve francouzské legislativě, například svolávání vozidel není povinné. E, děláme celou řadu návrhů, které by Francie mohla aplikovat okamžitě, aniž by musela čekat na reformu evropské legislativy, protože je možné ve Francii přijmout opatření e, pro dostatečný výkon e, pravomocí v oblasti dohledu dohledu nad trhem. To je celá řada jednoduchých opatření, která lze přijmout formou eh, vládního výnosu a eh, například po to povinné svolávání eh, vozidel ve Francii na to stačí opravdu dekret. A co se týče TCMV, to znamená postoj Francie k TCMV, tam není pochyb. Ehm, e, francouzská vláda na meziministerské schůzi 16. října 2015, čili již před rokem, přijala rozhodnutí, to politické rozhodnutí proti původnímu stanovisku komise, to znamená ve prospěch druhé pozice, která nakonec byla přijatá v souvislosti tedy s tím faktorem v souladu. Byla jsem ministriní svého času, mohu vás ujistit, že to nejsou úředníci, kdo přijímají politická rozhodnutí nebo kdo rozhodují eh, v členské zemi, takže Francie se aktivně zapojila do kompromisu, který byl přijatý a dodatečně si uvědomila politický problém, který to představuje. Já jsem radši, že si toho všimla pozdě než vůbec. A i když samozřejmě chápu, v čem spočívá tady ta debata. Co se týče obnovy vozového parku, velikou, celou velkou část jsme tomu věnovali. Teď ve Francii třeba bez ohledu na to, jaká nová vozidla přicházejí na trh, obnova vozidel je čím dál pomalejší, lidé si je nechávají čím dál tím déle. 61% vozidel eh, ve Francii je, jsou dízly před eurem 5, to znamená bez částicových filtrů. Takže my přijímáme opatření v tomto. Co se týče retrofitu, to se týká kamionů, ale ne osobních eh, vozů, a ani eh, technicky, ani ekonomicky. Eh, zda směšovat problematiku v tom softwaru Eh, Volkswagenu a rozdílu. Já jsem v té naší práci že dbala hlavně na to, abychom nemíchali používání softwaru určeného k úmyslnému Eh, jaksi eh, falšování výsledků testů, eh, jako třeba test, který by třeba byl na čas, na, na, nastavený na 22 minut, když se ví, že ten test trvá 20 minut. A potom určité informace, o kterých se vědělo, že jsou nepřijatelné z hlediska mravního, z hlediska právního, to není to též. Co se týče výjimek, já bych chtěla připomenout, že ustanovení o povolování výjimek eh, pro odpojovací eh, zařízení vstoupilo do legislativy v roce 98 v roce 2016 si myslíme, že není pravda, že fungování systému zpracování znečišťujících eh, látek může způsobit poškození motoru. Prostě výrobce motoru musí zajistit eh, eh, takové fungování motoru na ochranu proti emisím, aby ten motor se nepoškodil a nepotřebuje k tomu legislativní výjimky. A závěrem k té agentuře, jak jsme dospěli k závěru, že Evropská agentura by byla vhodná. Jakožto ministrině životního prostředí jsem svého času eh, řešila problém klimatizace ve vozech Mercedes Daimler které používaly chladicí plyn, který byl velice znečišťující a který je ve Francii zakázaný. A já jsem chtěla zakázala e, přihlašování těchto vozidel ve Francii, které byly homologované v Německu. Já jsem přijala toto rozhodnutí, Mercedes to žaloval u soudu, Mercedes vyhrál ve všech fázích celého soudního e, řízení. Já jsem se obrátila na komisi, komise dala za pravdu Francii, obrátila se na Německo, Německo si to nerozmyslelo a po čtyřech letech to stále leží u Soudního dvora Evropské unie. Takže jsou případy, kdy dochází ke střetu zájmu mezi členskými státy. Orgán, eh, který eh, dělá homologace, eh, na jedné straně může třeba jiné zájmy než v jiné zemi. Takže je ta situace složitá a teď někdy není jasné, čí je to úkol, jestli členské země nebo Evropské komise. To jsou všechno věci, které je potřeba vyjasnit. Podle mého názoru je potřeba pravomoc na evropské úrovni, což je dohled nad trhem a sankce. A Současně členské státy nesmí být zbavovány odpovědnosti, takže ty mají mít pravomoc té homologace eh, s tím, že pověřují ty eh, technické homologační orgány, eh, nebo tedy to, tu, což by dělala ta evropská instituce. Třeba pro Francii my navrhujeme vytvořit vyšetřovací eh, kancelář pro vyšetřování, znečišťování vozidel, což by byl jaksi korespondent té evropské eh, agentury, ale nevěřím na kontrolu eh, ze strany jaksi kolegů, protože to potom oni mezi sebou ti výrobci drží basu a není to řešení. Takže abychom se dostali Eh, z této situace je potřeba eh, přijmout opatření na evropské úrovni. Já jsem k tomuto závěru dospěla vzhledem k tomu, jak je důležitý ten, eh, ta, důležitá ta dodatečná namátková kontrola. Je to, je to o to významnější, třeba v Americe mají ten takzvaný self-control, a kde musí docházet se skut, ke skutečným kontrolám vozidel, které jsou v provozu a to jsou věci, které potřebujeme. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní Žado. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, dámy a pánové, za všechny otázky, které jste nám položili a já se pokusím, abych nebyla příliš redundantní mm, tam, zejména co se týče těch otázek týkající se práce našeho vyšetřujícího výboru No, já bych možná začala od konce, od závěru a doporučení, která jsme formulovali. Pravda je, a tady ta otázka zazněla, Zda se vláda snaží změnit eh, chova, odpovědné chování. Pravdou je, že eh, promoce dýzlu u nás v zemi existovala, propagace dýzlových motorů. Hmm, a teď ale několik posledních let došlo k takovému kroku zpět po té, co se vláda rozhodla zdaňovat eh, naftová vozidla. A to je krok, který můžeme považovat za krok dobrým směrem, ale zcela zjevně to není dostatečné a proto se domníváme i my, že náš automobilový park musí být nahlížen aspoň tuto ideu jsme dali do diskuse, abychom prostě měli novou perspektivu, to jsme se snažili také vypracovat v naší specifické eh, odborné komise abychom signifikantně mohli změnit náš automobilový park. A to je třeba říci v Belgii, eh, tento eh, trh tvoří především naftová vozidla díky té skutečnosti, že během mnoha a mnoha let byla tato vozidla upřednostňována, čili máme tady spoustu a spoustu naftových aut. My známe samozřejmě výhody elektrických vozidel, je třeba ale garantovat infrastrukturu a tomu jsme ještě vzdáleni. Samozřejmě my musíme ještě diskutovat prostě se zástupci regionů tuto otázku, protože ty dostali peníze na implementaci této politiky po poslední reformě našeho státu v roce 2014 právě proto, aby propagovalo ještě více elektrická vozidla. My víme, že hybridní vozidlo je bohužel zatím ještě příliš málo používáno v Evropě, zatímco představuje vlastně nejméně škodlivé vozidlo. Podívejme se na Asii, kde je používáno víc, kde je možné nacházet tedy možnosti Eh, pro upřednostňování těchto hybridních automobilů nebo elektrických automobilů. Eh, tady se někdo zeptal na financování souvisí to s automobilový výrobci a tuto otázku si klademe my u nás hodně, protože my nemáme belgické výrobce automobilů v tomto slova smyslu, eh, protože pravda je, že Eh, že tady mohou být dány podněty, fiskální pobídky tedy, eh, od té doby, co eh, mohou tedy jednotlivé úřady podporovat tento průmysl, ale to, to jsem asi ještě nezodpověděla úplně na otázku toho kolegy. Co se týče kontroly, řekněme, že nezávislá kontrola říct nezávislá kontrola, no to by asi eh, bylo příliš troufalé, kolega už o tom hovořil. Eh, je evidentní, je zjevné a také se to objevuje v naší práci, že to je právě za A ta oblast udělování homologace, eh, kde byly slabiny, protože tam neexistovala dostatečná transparentnost v tomto procesu ho udělování homologace, ale také v té kontrole APES a posteriori. A myslím, že jeden z kolegů už tady o tom hovořil. Uh, No, malá spolehlivost, co se týče kontroly v nejrůznějších státech eh, ve srovnání s těmi evropskými normami, ale také ve srovnání s těmi reálnými emisemi a kontrolami, které byly na místě prováděny. My v našich závěrech doporučujeme to, co už tady zaznělo. My eh, se vyslovujeme pro harmonizaci reglementace, aby existovalo možnost především na evropské úrovni proto, aby bylo možno zharmonizovat pravidla a zároveň zavést daleko silnějším způsobem procedury kontroly, daleko transparentnějším způsobem, které by rovněž umožnily všem politikám, ekologické politice, politice na ochranu veřejného zdraví a dalším politikám implementovat harmoničtějším způsobem. Euh, le débat aussi sur, euh, sur la, la flotte actuelle. Bah... Co se týče současné flotily, kolego o tom právě hovořil, víme to, myslím si, že můžeme říci, že možná Dobře, můžeme politovat, eh, že jsme měli nedostat dostatek dobrého perspektivního vývoje, neuva- že jsme dostatečně nemysleli na obnovu vozového parku, zejména u nás v Belgii. Eh, zejména u nás se to týká tedy regionů, co do federálního uspořádání státu, aby bylo možno dávat investice a poskytovat pobídky pro to, aby se dosáhlo změny způsobu používání vozidel a také toho, jaký typ vozidla si spotřebitel pořídí. Ehm, a také mm, na těch slyšeních, která jsme provedli, eh, jsme se, se odkazovali zaprvé tedy na Evropu, ale také na to, co se týká spíše bezprostřední kontroly přímo v těch regionech. To byly ty systémy namátkových kontrol. To by bylo jistě zajímavé. Hmm abychom viděli, jakým způsobem se můžeme inspirovat od těch, kteří to již provádí. Paní předsedkyně, no tak snad jsem už odpověděla dostatečně uspokojivým způsobem, že děkuji. Um, merci beaucoup, um, Mr. Stewart. Děkuji mnohokrát, pan Stewart. Thank you. Děkuji, díky za otázky. Já se pokusím reagovat stručně za prvé tedy byla tady řada otázek na účast Velké Británie v evropském aranžmá post-Brexit. Práce našeho výboru proběhla většinou před referendem, ale zpráva byla vydána až po. My jsme to reflektovali, jako výbor náš názor eh, byl a podle nás eh, nedojde k tomu, že by se Velká Británie vyňala z mezinárodního regulačního systému v oblasti motorových vozidel. Určitá, určité regulace vyžadují, aby vláda eh, hrála důležitou roli ve vyjednávání standardů pro motorová vozidla pro homologaci na evropské a globální úrovni. což bylo řešeno jak po Brexitu, tak to bude řešeno během vyjednávání podle článku 50. Rád bych také zmínil, že opakovaně mluvíme o tom eh, celosvětovém testovacím postupu pro, leh, pro lehká vozidla. Vzhledem k interdependenci eh, trhu a dodavatelským řetězcům, tak bych řekl, že toto jde dokonce nad rámec evropské úrovně. Měli bychom se snažit eh, harmonizovat procedury a standardy na úrovni globálním. Otázka k tomu, zda, zda byl nějaký vliv um, environmentálních um, záměrů na straně jedné a hospodářských na straně druhé. My jsme neměli pocit, že bychom byli pod tlakem ze strany ministerstva financí nebo um, ministerstva pro obchod, abychom to uzavřeli tak nebo onak. Samozřejmě zohlednili jsme, že automobilový průmysl je velice silná lobby a některá naše doporučení ohledně toho jasného oddělení testování se týká právě tohoto. S tím souvisí celá ta věc ohledně přechodu z benzínových motorů na dýzlové motory. To byl výsledek přání řešit emise CO2 u motorových vozidel. Dýzlová vozidla mají nižší emise CO2 než jejich ekvivalenty s benzínovým motorem. Nicméně nevýhodou je, že jsou tu daleko vyšší emise oxidu dusíku a to je negativní dopad, který zatím není plně vyřešen. Podobně jako kolegové z Francie a Belgie, Ehm, mluvím i já o tom, že dlouhodobě eh, budeme reagovat asi eh, tím, že se posuneme k nějakým hybridním směrem, k hybridním vozidlům, to znamená elektrickým nebo poloelektrickým vozům. A to je politika, kterou se aktuálně řídí britská vláda. Máme celou řadu fiskálních pobídek, aby si lidé kupovali čistě elektrická kart, eh, auta, Máme hodně peněz pro místní samozprávy, aby tyto instalovaly dobíjecí stanice napříč svými městy a celá řada měst také začíná eh, zavádět omezení eh, pro ta nejvíce znečišťující vozidla co do vjezdu do center měst. V předchozí zprávě výboru pro dopravu eh, se, řešilo, se řešila otázka budoucnosti motorismu a došlo se k závěru, že potrvá 20 až 30 let bez pobídek, než se obnoví flotila. To znamená, že my bychom chtěli prosazovat opatření, která povedou k této změně, tedy od benzínových a od dýzlových vozidel směrem k plně elektrickým vozidlům. Tak, teď ještě eh, jaké další otázky padly. Eh, tady kolega se ptal na eh, studený a teplý start. No, britská vláda, respektive její testování, eh, proběhlo v důsledku zprávy, kterou vydal náš, kterou vydal náš výbor. To znamená, my jsme nemohli protestovat poté, co proběhlo něco, co bylo založeno na našich doporučeních. Ale, jak jsem říkal, máme pravomoc znovu otevřít celé to šetření na základě důkazů, které později vznikly. Pak zde byla ještě širší otázka k tomu, jaké pravomoci máme. Eh, systém výboru britského parlamentu je takový, že my jako výbor nemáme vynucovací pravomoci, máme pravomoc vyšetřovat, dohlížet na něco a doporučovat. Ale kromě toho, že bychom vládu vyzvali k odpovědnosti v parlamentu a ptali se jich, nemáme žádné pravomoci, jak čemukoliv donutit, nebo donutit je cokoliv konkrétního udělat na základě našich doporučení, ale jak jsem řekl, snažíme se, se na to téma neustále zaměřovat. Eh, mluvili jsme jak s ministry, tak s managementem Volkswagen a to opakovaně. Můžu jenom stručně navázat. Hodláte to znovu zahájit, to šetření? Eh, v souvislosti s tou zprávou ministerstva dopravy, protože oni provedli celou řadu dobrých testů, ale zdá se, že závěry, které z toho vyvozují, jsou dosti slabé, když se podíváte na to, co bylo testováno. Zvažujete to tedy? No, my zatím nemáme konkrétní datum, Máme celou řadu dalších eh, šetření v oblasti dopravy, která momentálně probíhají, ale hodně by mě překvapilo, kdybychom se k tomu vůbec nevrátili. Další otázka, co padla, se týkala eh, finančního vlivu automobilového průmyslu. Zda jsme zaznamenali nějaké nepravidelnosti. Nikoliv, ale jsou určité obavy ohledně ten překryv zájmu, řekněme, mezi těmi testovacími agenturami a mezi automobilovým průmyslem. Rád bych vás odkázal na odstavec 47 v naší zprávě, kde schrnujeme eh, tyto své obavy ohledně tohoto překryvu a chceme daleko jasnější oddělení odpovědnosti. Hmm, tak, teď nevím, byly další otázky? Vynechal jsem něco? Myslím, že jsem asi řeš, vyřešil už všechno to hlavní. Omlouvám se komukoliv, koho jsem možná vynechal. Pan Berens? Děkuji mnohokrát, děkuji vám také za otázky, které jednoznačně ukazují, že tady panuje veliký zájem dovědět se, jak chceme nakládat se závěry, až k něm dospějeme. Považuji to za centrální otázku, ne, že bychom teď prostě za, jak si nakopli nějaký proces, a e, potom na konci e, bychom chtěli snad jenom být poněkud chytřejší z toho, ale nic bychom, ne, nic bychom neudělali. Ne, ne, ne. A proto jsme také v nejrůznějších výborech kladli různé otázky. Také tady e, se kladl jiný akcent na otázky ochrany zdraví, co dělat, aby se ohrožení do budoucna omezilo. To je otázka číslo jedno, ale otázka číslo dvě, jak budeme jak naložíme s těmi nesrovnalostmi v automobilovém průmyslu, co se týče splodin a jejich informací o nich, které jsou tímto způsobem nepřípustné. Tak jsem tady zhruba charakterizoval ty otázky, které jsem dostal. A teď se k ním jednoznačně ještě k jednotlivě pardon, vyjadřím. Za prvé otázka zněla, jakým způsobem se nakládalo k té diferenci, k tomu rozdílu. Existovala ji mezi ekologickými svazy, průmyslovými svazy a ministerstvem. Ano, je tady jednoznačně různé hodnocení různých procesů, které tady hrály svou roli, zejména v Německu to vedlo k tomu, ku příkladu, že už na začátku roku 2000 ta otázka tehdejšího ministerstva na ochranu životního prostředí zazněla s cílem dospět k jakému si průzkumu v terénu, aby došlo ke zmapování emisí. Tam zcela zjevně došlo k oslabení toho původního nároku, toho původního úkolu. Ministerstvo dopravy se pokoušelo tuto otázku jaksi odostřit a proto ta mm, vyšetřování nešla až do takové hloubky, jak to Ministerstvo na ochranu životního prostředí chtělo. Čili tady ty diference existovaly. Kdybyste se mě ptali na jiném místě, do jaké míry automobilový průmysl se snažil tady věci aktivně ovlivňovat, aby eh, se dospělo k jinému postupu, tady eh, nemůžu s naprostou jistotou říci, že tam došlo k tomu ovlivňování, ale když se podívám na fakt, faktor eh, z konformity v balíčku MDR4. Je to otázka, kterou se musíme zaobírat. Proč by mělo vůbec proč došlo ke změně toho eh, faktoru s konformitou, i když podle názoru Evropské komise byl nakonec příliš vysoký, i podle názoru ministerstva v Německu. Nejdřív řekli, že je to moc vysoké a pak najednou se dospělo k regulaci 1.2.1.4. Takové otázky tedy zaznívají zejména také proto, že konání svazu německého automobilového průmyslu eh, podalo žádost, aby se na evropské úrovni zasáhlo ve smyslu v, v, v zájmu německém, aby tady nebyly příliš velké ve cíle, protože by nebylo v současné době možno je dodržet. No, chceme-li upřít náš pohled dopředu, tak teď ta otázka, jak vypadají ta schvalovací řízení teď. Je možné omezit tomu, co si nepřeje evropská úroveň? Je to možné zabránit zbytečnému zatěžování zdraví? Tak je třeba si položit otázku, a tady jsem považoval za správné eh, tu ideu, která tu zazněla, Paní kolegyně Baton se o tom zmínila. Zda při zprovozňování, čili udělování povolení typu, schvalování typu určitého vozidla, eh, by se mělo postupovat tak, jak se postupuje, nebo tak, jak se postupuje v USA, eh, a sice na základě udávaných hodnot splodin, které jsou eh, publikovány podle určitých předpisů a ne, tak se soustředit na to, jakým způsobem se mají měří. Ale aby prostě rozhodující byl ten definitivní test, který by řekl, chceme-li určité horní mezní hodnoty, no tak to se musíme podívat do praxe, zda výrobci automobilů jsou schopni tyto přesné normy dodržet. Naším problémem je i v té reálné osvětové práci v našem výboru prokázat, že došlo k těm odpojovacím zařízením. No, ještě jednou, výsledek skandálu VW hmm, Volkswagenu v Americe, tam to nebylo prokázáno, ale Volkswagen se cítil přinucen přiznat, že manipulativně zasahoval, aby byl schopen dodržet ty přísné hodnoty splodin. A podobnou situaci v současné době máme při vyjasňování toho, odkud přichází ty odchylky tady. Odkud vlastně jsou ty odchylky, kdy my v parlamentním výboru ve spolkovém sněmu stojíme stále znovu a znovu před situací? Musíme mi prokazovat, že došlo k odpojením zařízení? Pakliže ano, bylo toto odporovací zařízení eh, součástí toho nařízení z roku 2007 nebo nikoliv? To je právě ta otázka, s kterou se potýkáme, ať už se to týká teď zákazníků Volkswagenu a nebo jiných, protože tohleto věčné dohadování nás nepřivede ku předu. Je třeba, a to víme, že je třeba dospět ke ctižádostím hodnotám, které ale je třeba mít možnost také dodržet. Teď otázka, zda se nám to může stát znovu. Ano, e, také s odpovídajícím dopadem na politickou úroveň v Německu. A to teď říkám jako zástupce levice Dílinke ve výboru, e, e, protože tady byla studie ICCT a my jsme chtěli propočítat daňově politickou škodu a ekonomickou škodu pro německý stát, která tím vznikla, že hodnoty CO2 ve skutečnosti jsou mnohem vyšší ve skutečnosti než na papíře, což vede k tomu, že automobily jsou, automobily jsou zařazovány takových tříd vozidel, která vůbec neodpovídají podle těch ho, podle eh, těch eh, reálných hodnot takže došlo k nějakému mm, k ztrátě, jsme propočítali 3,3 miliardy eur právě, protože to nebylo v pořádku. Potom někteří ve Spolkové republice Německo říkají, že to CO2 právě mm, znamená takové ještě větší škody možná než NOx, čili oxidy dusíku. A teď mm, podle toho, jak postoj člověk už má na začátku diskuse, eh, ví, že je to určitý určitý rozpor, i když se vlastně Někteří tvrdí, že to, co se děje, je pokryto současným nařízením stávajícím, které máme v Evropě. A to prostě pro nás není přijatelné. My si myslíme, že tady je rozpor a musíme tlačit na to, aby při vyjasňování a o to se tedy snaží německá vláda o vyjasnění odpovídajícího nařízení, aby to nevedlo k tomu, že bychom porušili tu zásadu, která je tam obsažena. A sice, že odpojovací zařízení jsou nepřípustná, nelze rozmělnit tento předpis a, a to si myslím je nesmírně důležité. A ještě poslední věc, při pohledu zpět, jak si v skutku Transport and Environment a nevládní organizace propočítávala, že 80 všech dýzlových vozidel vůbec není zahrnuto, asi v těch propočtech, a v příštích letech také nebudou ještě zdaleka všechna zmapovaná. Teď se musíme vypořádat s otázkou, Eh, zda tedy bychom chtěli zpětně zmapovat situaci jaksi plošně, anebo zda um, budeme realizovat jiná opatření, ale to je stále ještě v diskusi a ještě jsme k tomu nezaujali žádný postoj, ale diskutuje se o něm. A pak, když smím ještě vyjádřit poslední myšlenku, co se týče závěru práce vyšetřovacího výboru, je třeba zohlednit, že svět se otočil zase o kousek dál. Že to, co sledujeme ex post, alespoň v Německu, je mezi tím navázáno na diskuse o možném zákazu eh, fosilních paliv pro osobní vozidla. To znamená, že i tady se dostala nová dynamika do diskusí. A proto ta otázka, jak budeme do budoucna nakládat s naftovými motory, ehm, do toho musíme zapojit tu aktuální situaci, abychom prostě tady nedospěli k nějakým závěrům na základě starých technologií, zatímco skutečnost ještě úplně, úplně někde jinde. Uh, ale na to máme ještě dostatek času, abychom se intenzivně s touto otázkou zaobírali, na rozdíl od těch kolegů, kteří již ve svých respektivních sněma, sněmo, eh, schromážděních parlamentních dokončili svou práci. Děkuji mnohokrát. Eh, možná ještě možnost velice rychle položit otázky, jenom krátká otázka na kolegu Berence. Eh, ta otázka už byla, já jsem se na začátku zeptala, zda jako předseda výboru Zda tady hovoříte z titulu předsedy frakce anebo z titulu zástupce levice Dílinke. Já jsem byl pozván z titulu předsedy vyšetřovacího výboru. Vědí členové vyšetřovacího výboru vašeho o tom, že jste byl pozván? Vycházím z toho, protože to sekretariát jistě jim dal na vědomí. Podle mého poznatku na rozdíl od kolegů z jiných kolegů, kteří mají již práv, zprávu hotovou. Vaše zpráva ještě není hotová, já jsem tedy se alespoň doslechl, že oni to všichni neví, že tady jste. Co se týče transparentnosti, tu vytváříme zejména v naší přímé práci našeho vyšetřujícího výboru a samozřejmě eh, to, co jsem tady řekl a co jsem se tady dověděl, dám také na vědomí členům našeho výboru. Děkuji vám mnohokrát. Ano, děkuji. V tom případě můžeme uzavřít tuto část výměny názorů. Děkuji velice srdečně kolegům z národních parlamentů. Byla to skutečně velice otevřená diskuse a zcela jistě nám pomůže v závěrech, které připravujeme pro naši zprávu a doufujeme, že i vy jste se dostali od nás nějaké informace a zůstaneme v kontaktu. Děkuji vám mnohokrát. Milí kolegové, tak teď je tady ještě druhá část našeho zasedání, která může být stručná, nemusí být zbytečně zdlouhavá. Jak všichni víte, je mezi námi pan Martin Nezbyt z Institutu pro evropskou environmentální politiku, který nám eh, představí studii, kterou jsme zadali my jako výbor na téma rozdílu mezi legislativou EU a USA. To je velice zajímavé téma a jistě si zaslouží stručnou výměnu názoru. Prosím pana Nezbyta o desetiminutový úvod a potom si uděláme kolečko všech lidí, kteří chtějí se na něco zeptat. Takže pane Nezbyte, prosím. Děkuji, paní předsedající. Začal bych tím, že se omluvím, že to jsem já místo pana Fergusona, kdo to bude prezentovat. Pan Ferguson měl nehodu na kole a nebyl schopen doslova a do písmene přijít, takže nemohl ani cestovat vlakem. Takže e, budete mít bohužel jen druhořadou expertízu. Další snímek. Tak, eh, tady pouze ve stručnosti, o čem má prezentace bude. Budeme mluvit o tom, co zpráva říká o aktuální legislativě v emisních limitech v e EU-USA. Pak se podíváme na legislativu k odpojovacím zařízení, pak svalovací systémy, vynucovací systémy a nakonec závěry a doporučení. Další snímek. Eh, toto nebudu probíhat, probírat detailně, ale v té zprávě jsou komparabilní tabulky ohledně amerických a evropských standardů. V zásadě USA má přísnější standardy v oblasti kvality ovzduší, EU zase v oblasti emisí CO2. Eh, je to proto, že EU původně eh, vyvinulo mechanismy pro snižování spotřeby po prvním ropném šoku, ale teď k tomu přidává standardy CO2 na základě toho, že nejvyšší soud uznal CO2 jakožto znečišťující agent. Tak, další snímek. Výbor asi velmi dobře zná standardy EU, takže to přeskočím. Jdeme na další snímek. Tady máme takové historické schrnutí. E, ta zpráva uvádí, jak byla vyvíjena původní legislativa v EU. Důležité je zmínit, že to původní ratio bylo jaksi tržně ekonomické, spíše než environmentálně zdravotní. Eh, homologační eh, mechanismus je navržen tak jako mechanismus vnitřního trhu, spíše než něco, co má optimalizovat plnění cílů eh, kvality ovzduší. Ty byly do širší strategie integrovány teprve mnohem později. Další snímek. Tady se zaměřuji na rozvoj, na vývoj evropské legislativy v oblasti skleníkových plynů. V zásadě k tomu došlo po kyotském protokolu. Původně eh, to byla dobrovolná dohoda s evropskými výrobci, pak to bylo replikováno s japonskými a korejskými výrobci vozů. Eh, Průmysl chtěl snížit průměrné emise na 140 gramů na kilometr CO2 v roce 2008. V té době se objevila celá řada prognóz, že ten dobrovolný přístup nebude fungovat, protože v podstatě zde byl ten nepředvídatelný faktor černých pasažérů a progresivně se stále více ukazovalo, že výrobci kolektivně nesplňují závazky, které si sami stanovili, takže v roce 2009 byly zavedeny povinné standardy a nebudu vás nudit podrobnostmi eh, ohledně obsahu těchto povinných standardů, protože to jistě už dobře znáte. Eh, zaslouží si poznamenat, že po Kyoto byla zavedena také legislativa, eh, která zajišťovala kupcům, kupujícím aut prostřednictvím etikety informace o spotřebě a účinnosti vozidla. A jak kolegové jistě vědí, nedávné přijetí ještě přísnějších standardů a e, nároky na revizi komise je něco, co se stále řeší. Dál. Tady vidíte přehled aktuálních limitů pro kvalitu ovzduší v USA. Momentálně je poměrně komplexní mechanismus, kde se výrobci aut pohybují mezi různými kategoriemi a progresivně se redukuje flexibilita emisí. Je potřeba poznamenat, a to říkala paní Bato ve svém příspěvku, že eh, americké a kalifornské standardy se týkají jak dýzlových, tak benzínových vozidel, což je zásadní rozdíl oproti legislativě v EU. Zmínil jsem kalifornské standardy, další snímek, prosím. Eh, co se týká vývoje emisních limitů USA, tak tady to klíčové je to, že eh, Kalifornie si původně vyvinula takovou sadu standardů v 50. letech a potom ty standardy byly přijaty na federální úrovni v USA. A pak to byl takový postupný proces, kdy tedy eh, Kalifornie přijala přísnější standardy a federální úroveň Kalifornii vždy doháněla a v podstatě EU se snaží dohánět americkou federální úrovně. Klíčové datum je rok 1970 a vyvinutí, e, tedy tvorba agentury EPA, Environmental Protection Agency, to bylo za Nixonova prezidentství. A v rámci Clean Air Act e, zde jsou poměrně, širo, e, poměrně široké možnosti přijímat nové standardy. Je to asi méně demokratický proces než v EU, ale podle našeho názoru je to daleko efektivnější proces. Další snímek. Tady se zaměřujeme na emise USA, eh, řízení emisí skleníkových plynů. Jak už jsem řekl, USA bývá v oblasti eh, kvality ovzduší napřed před EU a v oblasti CO2 pozadu. V 70. letech eh, byla zavedena pravidla pro úspornost, ale CO2 eh, do kategorie polutantů spadlo až mnohem, mnohem později. Co se týká standardů jak pro emise CO2, tak pro e, nižší spotřebu paliva, tak to je něco, co je dnes e, už v platnosti. Mluví se o takzvaném vehicle footprint, to znamená, jde o velikost vozidla spíš než o hmotnost vozidla, jak tomu je v EU, což je pobídka pro výrobce, aby upravovali hmotnost vozidla spíše než, eh, respektive tedy používají méně těžké materiály eh, v rámci snižování emisí. Další snímek, tady se zaměřujeme na technologickou reakci na emisní limity, nebudu zabíhat do podrobností. Jdeme dál. Pravidla k odpojovacím zařízením v zásadě tady zdůrazňujeme eh, to, co je identické eh, v evropské a americké legislativě. To znamená, definice odpojovacího zařízení je všeobecně vzato shodná eh, v USA a EU. Podíváme-li se na další snímek, tak opět, co se týká možného použití odpojovacích zařízení, ta legislativa je velice podobná. Americká legislativa tam má ještě dodatečnou kategorii pro vozidla záchranných služeb. Dál schvalovací systém. Tady nechci opět zabíhat do přílišných podrobností, eh, částečně proto, že to je moc malým písmem a není to čitelné, ale také proto, že eh, to už asi znáte, jak vypadá homologační systém v EU. Jsou zde eh, mnohé obavy ohledně efektivnosti tohoto systému. Klíčové je, že každý členský stát má vlastní homologační orgán. A e, ten poslední bod tady říká, že ačkoliv jsou odpojovací zařízení teoreticky v EU zakázána, nařízení nedefinují explicitně nějaký postup, jak by se zajistilo, že výrobci budou používání odpojovacích zařízení e, sdělovat. V porovnání s americkým systémem, americký systém není homologační, ale je podobný. To znamená, tam žádá výrobce certifikát konformity, kde musí zahrnout i výsledky testů a co je velice důležité, musí zahrnovat také detailní popis eh, kontrolních emisních systémů, eh, kdy vstupují v platnost a proč jsou opodstatněna jednotlivými výjimkami, která, které jsou v legislativě. Legislativa jasně říká, jaké informace se mají k čemu poskytovat. Dál. Vynucovací systémy v EU a USA. V EU v praxi eh, na evropské úrovni máme velice malý dohled na homolog- nad homologačními orgány. Nemáme žádný nezávislý orgán napříč EU, který by validoval eh, jejich eh, chování. Ten systém je skutečně zatížen tím, že členské státy musí dobrovolně zavádět dohledové systémy, jak tady zaznívalo opakovaně, zde vysoká úroveň střetu zájmu, například u testovacích center a homologačních orgánů, eh, která jsou velice často závislá na výrobcích aut co do jejich příjmu. Takže další snímek, tady americký systém, Tady to je eh, relativně velice rozšířený systém, velice obsáhlý systém. Jsou zde pravidla eh, pro takzvané in-use testing, to znamená testování za provozu, eh, nahodilé vzorkování pro kontroly u údržbových programů nebo na příkladu Volkswagen. Zde vidíme, že ten proces vedl k celé řadě závazků ze strany Volkswagen a to velmi dobře znáte. Evropský systém zatím žádné pokuty na Volkswagenu neuděli, neuvalil. No, myslím si, že už mi došel čas, ale ještě když dovolíte pár závěrů a doporučení. Na tomto snímku Náš názor je, že americký systém je daleko přísnější, ko- koherentnější a komplexnější než evropský systém, částečně kvůli eh, existenci EPA jakožto jednotného federálního regulátora Eh, kde, který má za úkol sledovat lidské zdraví a životní prostředí. Eh, rovněž hraje roli vážná nejistota ohledně praktičnosti eh, zákazu EU, zákazu odpojovacích zařízení v EU. Jak jsem řekl, v zásadě legislativa EU je spíš přizpůsobena tomu, aby se vyhýbala zneužívání jednotného trhu a vynucování redukcí emisí se až tak nezabývá. Náš názor je, že homologační orgány čelí významným výzvám v rámci plnění jejich povinnosti vynucovat legislativu, protože velice často nechtějí zahajovat soudní řízení s daleko lépe financovanými a daleko vlivnějšími výrobci aut. A zkušenosti se soudními případy jsou skutečně velice, velice omezené. E, co do našich doporučení jen velice rychle. Rádi bychom zajistili dohled organizacemi, které mají jako prioritu řešit ochranu životního prostředí. Chceme výrazně posílit transparentnost homologačního systému. Další snímek, prosím. Chceme přímočařejší proces homologace aby se zabránilo střetům zájmům a ovlivňování. Nechci procházet všechny ty body, je to eh, tam v té části doporučení a závěru v té zprávě. to klíčové tady je, že je potřeba chtít od eh, výrobců aut, aby eh, předložili kompletní seznam různých omezujících emisních zařízení, včetně důvodu, proč ten, který systém je použit. Podobně jako to je v Americe. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Hlásí se někdo o slovo? Pan Henkel? Yes, thank you. Ano, děkuji. Já mám několik otázek na vás. Když se podíváme na to vaše shrnutí a pět doporučení, vy říkáte, že implementace Eh, opatření jsou eh, v rukou orgánů s eh, jasným environmentálním posláním, ale nejsem si jist, jestli se to týká evropských skupin, nebo rozumí vám dobře? My jsme neučinili doporučení pro skupinu na evropské úrovni. Mohli bychom jít do podrobností, pokud si to přejete. Já jsem toho názoru, že v ideálním světě evropský regulátor by představoval odpovídající vhodné řešení pro eh, jaksi vynucování norem na evropské úrovni v celé řadě oblastí Eh, je rozumné, aby členské státy měly flexibilitu v implementaci určité legislativy, ale co se týče Eh, konformity srovnatelných nástrojů eh, a eh, jednotné legislativy, tak tam ta flexibilita není tak snadno obhajitelná. Nicméně chápu, že to představuje celou řadu problémů v pohledu financování a tak dále. Domníváme se, že není naším úkolem činit to doporučení v tomto směru. Dobrá. Takže říkám správně, že vy říkáte, že Spojené státy mají přísnější normy na e, kysličník dusíku a Evropská unie na kysličník uhličitý? Ano. Pak postrádám doporučení. Proč nedoporučíte, abychom harmonizovali tyto normy eh, mezi námi ve Spojených státech a v Evropě, tak aby každá ze z obou stran převzala ty lepší. To nebyla otázka, která by nám byla položena v zadání uh, studie. Když byste mě se na to ptal teď, tak já řeknu, že to je výborný nápad, ale nebylo to v zadání studie. Pokud se mě ptáte na osobní názor, tak bych řekl, že to je skvělý nápad. TTIP je kontroverzní v, v tomto parlamentu, ale otázka regulační konverze, eh, konvergence, to by zrovna třeba ten TTIP byl příležitostí pro harmonizaci na vyšší úrovni. To jsem tady už několikrát doporučoval Eh, má to ten vedlejší účinek, že, eh, že mělo by to ten, ten vedlejší účinek, že by se zvýšila přijatelnost TTIPu. Pan Kot. Já. Eh, hlavně, aby nedošlo k harmonizaci směrem dolů. Ale co se týče evropského přehledu, vy jste říkal, že z praktických a politických Eh, důvodů jste tam určité doporučení neuváděl, ale myslíte si, že by to bylo logické, aby ty, eh, ten dohled zajišťovaly evropské orgány? Ano, ono je to těžké silným způsobem um, obhájit eh, jaksi národní Eh, úroveň tedy toho, té, té, toho prosazování té legislativy a uplatňování a tak dále, protože jedna, protože identická aplikace v praxi eh, by tady jaksi byla asi eh, vhodnější. Ještě trošku jsem postrádal takže třeba my teď v Evropě začneme pracovat na eh, kontrolách eh, konformity služeb a teď by mě zajímalo, jakým způsobem dospět k tomuto typu rozhodnutí v rámci Evropy, protože jestliže se sejde 28 technických odborníků pod dohledem 28 vlád, které si navzájem tak zcela nevěří, tak je logické, že dospějí k systému, kde eh, popíší tedy, jak přesně ty testy mají vypadat. Ve Spojených státech se, se dělají ty uh, namátkové testy, na, kdy uh, nikdo neví, kdy bude testován ale ten způsob, jakým my to, tady eh, vytváříme legislativu, tak vytvořit namátkové testy je naprosto, eh, je velmi složité a přitom je to tak klíčové. Takže jakým způsobem to skloubit? Máte nějakou představu? jak bychom mohli dospět k namátkovým testům v Evropě, když máme tedy 28 členských států a my musíme, aby se nevymlouvali jeden na druhého. ale je tady celá řada technických výzev pro zajištění dohledu, který by dobře fungoval ve 28 různých států. Například budete mít problém ten, že pokud ten povinný dohled skončí u eh, toho orgánu, který poskytuje, který zajišťuje eh, schodu typu, tak třeba italský orgán bude mít přístup pouze k vozidlům v Itálii. Potřebujete nějakou spolupráci pro to, abyste dostali taky vzorky třeba vozidel, eh, které budou re- reflektovat podmínky jízdy napříč Evropskou unii. Ta, ten hlavní problém v tom procesu v členských zemích, to znamená zahrnutí v legislativě nebo zapracování do legislativy a třeba se to týká toho, co říkalo Spojené království v té pracovní skupině, ten hlavní, hlavní výzva spočívá v tom, že členské země s velkými uh, výrobci, uh, s, s velkými uh, závody uh, automobilovými uh, mají větší zá, zájem, jak si zajišťovat uh, tuto kontrolu a uh, to jde jako třeba Spojené království v souvislosti s Land Rovery. Eh, je to... Já... Já nevidím jednoduchou cestu, jak vyřešit tento problém. Ne, nemám nějaké předem připravené řešení, které bych vám navrhl, ale eh, jak si obracím tu otázku, vracím ji členům parlamentu, je to právě v této instituci, kde Eh, evropský zájem by měl být reflektován a přestože jednotlivé členské státy v radě si budou jaksi sledovat svoje průmyslové zájmy, tak ideálně Evropský parlament by měl přijmout taková opatření, která budou v nejlepším zájmu evropské populace. Teoreticky máte samozřejmě pravdu, ovšem problém je, že to se dělá v technických pracovních skupinách a my na konci můžeme pak říci buď ano nebo ne k výsledku toho, co těch 28 členských zemí rozhodlo. A v rámci této logiky uh, oni mohou um, zdůvodnit různé věci a pro nás je to těžké, a abychom potom řekli, no to ale my chceme my chceme namátkové kontroly a když tam nebudou, tak to celé zamítneme. Takže my totiž právě vstupujeme do toho procesu až úplně na konci, kdy můžeme říct jenom ano, ne. Chápu, chápu, je to složité také v souvislosti s komitologií a obecně kontext rozhodování v komitologii se týká legislativy, kterou spolu zákonodárci schvalují. Systém ve Spojených státech je daleko méně demokratický než v EU ale efektivnější. Nelíbí se mi, že je třeba si vybrat mezi demokracií a, a efektivitou legislativy, ale v tomto případě asi to tak je. No. Hmm, děkuji. Já možná zcela nesouhlasím, že by americký systém byl méně demokratický, protože když se zeptáte občanů, tak oni budou dávat přednost přísnější legislativě, eh, která bude podporovat životní prostředí a, a zdraví obyvatel. A v tuto chvíli je těžké toho nás dosáhnout, ale je možné, kdybyste měl vyvodit závěr. Řekl byste, že životní prostředí a veřejné zdraví jaksi e, eh, jsou ty slabé stránky v porovnání se, se Spojenými státy? No, ta zpráva nepředkládá kvantifikované hodnocení nákladů na emise, ale nepochybně takové náklady vznikají a cíle legislativy nejsou v praxi dosaženy. Vysoká koncentrace znečišťujících látek v ovzduší Eh, samozřejmě mm, představují eh, náklad. Členské státy eh, do určité míry jsou vedeny k představě, že musí přijmout Eh, jaksi benevolentnější eh, legislativu na znečištění ovzduší, která by se aplikovala napříč EU. Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že emisní eh, omezení povedou k lepším výsledkům, pak se tam podceňuje potřeba dalších opatření, jako třeba opatření v řízení dopravy a v jiných odvětvích. Takže ono přímé náklady co do vyšší koncentrace emisí je jedna, jedna věc, ale pak jsou také nepřímé náklady e, související s absencí jiných opatření, která by vedly k, lepším, k lepšímu životnímu e, prostředí. A máte tedy několik doporučení, které považujete za nejdůležitější v porovnání se Spojenými státy? Všechna naše doporučení jsou velmi důležitá. Svým způsobem asi nejsnáš uplatnitelný v evropském systému a nejefektivnější by bylo zvýšení transparentnosti, kterou požadují výrobci automobilu od úřadů detailní popis, jaké mechanismy a jaké zařízení využívají a to, jejich odůvodnění a, a <laughs> specifické výjimky při využívání těchto zařízení. Děkuji vám, pan Dans. Co se týče používání různých technologií pro eh, různé naplňování různých ekologických cílů, můžete uvést příklady ono to není v těch doporučeních, ale jestli uplatnění nejambicioznější regulace, jestli proto je jaksi prostor? V tom americkém systému snažím se vzpomenout přesně, jaké jsou ty požadavky, ale EPA eh, zaujímá takové stanovisko, že když vidí případ výrobce, v některých případech ta zařízení třeba jsou odůvodněná výrobcem prostě proto, že to třeba chrání motor, ale EPA je toho názoru, že existují lepší technologie, které by měly použít a tím by nedocházelo k poškozování motoru, takže pak takové kontrolní zařízení výjimečně není potřeba použít. A to by asi bylo eh, jaksi vhodné i tady v EU. Jestliže eh, budou výrobci povinni používat tu nejlepší možnou technologii, pak by eh, ten výsledek byl efektivnější. Dobrá, děkuji, nikdo další se nehlásí, takže tím bychom toto uzavřeli, tuto výměnu názorů. Děkujeme za vaše zjištění a doporučení, která se tak či onak odstnou v našich zprávě. Tím končím nejenom dnešní, ale i letošní práci. Ještě jsme neskončili ovšem. V lednu nás čekají další slyšení. 12. ledna bude první. Ministr pro infrastrukturu a dopravu z Itálie přijede a ten bude hovořit o výsledku. My samozřejmě nevíme, jaký bude výsledek referenda v Itálii, ale Viktor Stromček, což je eh, náměstek ministra eh, pro dopravu a místní rozvoj eh, ze Slovenska. Eh, a takže vám děkuji mnohokrát a nashledanou.